Dámy a pánové, přeji vám překrásné dobré ráno, zdravím vás. A věřím, že vy všichni jste velice rádi, že jsme se znovu opět mohli sejít a mít společnou schůzi, že konec té dlouhé letní pauzy, kde jsme neměli co dělat a že se nyní opět můžeme každý týden sejít a těšit se z toho, že se společně můžeme radit o různých záležitostech. Bohužel se to koná v době, kdy evropská politika bohužel jak si není představována příliš pozitivně, ale lidé se o ní velice zajímaví a i lidé se ptají právem, co zde činíme a zda je to v jejich prospěch. A možná je to celé obrovskou šancí pro ty, kteří jsou činí v evropské politice, tom smyslu, aby se snažili prodat projekt Evropa poněkud ofenzivně. Já si myslím, že v každé krizi se skrývá i šance. Ještě jednou chci říct, že jsem velice rád, že jste všichni zde a ptám se, chcete něco namítnout v pořadu jednání? Není to tak, takže jsme u bodu dvě, sdělení předsedy. Tam mám pouze jednu záležitost a je Eh, důležitá obzvláště pro koordinátory, protože tento týden zkusku nemáme. My jsme měli ze strany komise určitý dotaz a týkalo se to startu satelitu a že bychom tam eh, do Kuru mohli jet, tedy odletět, eh, malá skupina. My jsme řekli, že bychom byli rádi, psali jsme konferenci předsedu a včera jsme získali odpověď konference předsedů. Oni nám to povolili, ale je tam bohužel poznámka, že může letět pouze jedna osoba. Je sice hezké tedy, že nám to takto povolili, no a jin, budeme se s tím muset tedy uh, nějakým způsobem smířit, že poletí pouze jeden, ale chtěl by dát do zápisu eh, otázku, proč vůbec konference předsedů rozhoduje o tom, kolik lidí poletí, jakým způsobem budeme využívat náš rozpočet, protože toto je rozhodnutí, které je v naší kompetenci. Takže já s tím mám trochu problém, ale protože nemáme čas, abychom o tom eh, vedli spory, nekonečné spory, tohoto důvodu je důležité, abychom to tak nějak přijali a hlavně se dohodli na tom neformálně, kdo tedy poletí. Proto vás prosím, abyste si to společně ve svých skupinách promysleli, abychom mohli relativně rychle určit toho, kdo poletí, protože musíme neprodleně začít s přípravou celé cesty, takže vás prosím, abyste se dohodli rychle. Ale opravdu bych chtěla dát tedy do zápisu, že je třeba vyřešit otázku, zda konference předsedů může rozhodovat o tom, jakým způsobem my budeme využívat náš vlastní rozpočet. To je mi opravdu novinkou. A další věc, dostáváme se k bodu číslo 3, energetická účinnost zrušení směrnic, odpovídajících směrnic. Dnes jsme se dohodli o tom, že nebudeme hovořit pouze o tomto tématu, ale obecně, dříve než přistoupíme k legislativním aktům, že se budeme intenzivně zabývat dopadem. Ono to má jakousi vlastní historii. V rámci posledního volebního období, je to již delší dobu, jsme vedli intenzivní spor o tom, o otázce, jakým způsobem zda jsou hodnocení dopadu správná či chybná, zda jsou důsledná a tak dále. A řekli jsme si, že v budoucnosti chceme brát tuto otázku vážně, opravdu se podívat na to, co tam vlastně stojí a jestli je základ pro celkový koncept, pro celkovou koncepci vůbec vhodný a přiměřený. Pokud by totiž analýzy v nich obsažené byly špatné, tak to samozřejmě mnoho smyslu nemá a proto jsem velice rád, že zde máme Paula Hecna, šéfa oddělení DG Energy, tedy generální ředitelství pro energetiku a on zde nám bude prezentovat právě hodně cení dobavu, potom bude mít slovo Claude Turmes, zpravodaj a potom samozřejmě prosím vás, abyste položili otázky a také vyjádřili své mění. Dnes bychom to měli využít, protože jsme si vyhradili dost času na tuto otázku. Myslím si, že je opravdu vhodné, abychom se tomuto tématu věnovali intenzivně, pokud tedy na to čas máme a tak tomu dnes je. Takže to bylo na úvod a nyní bych předal slovo panu Hacnovi, aby nám představil toto hodnocení dopadu. Prosím. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo, a přeji vám všem dobré ráno. Já bych něco stručně řekl k návrhu samotnému a potom vysvětlím to posouzení dopadu a, a to, jak um, my si myslíme, že by nás to posunulo. My souhlasíme s panem Roylem, že v tuto chvíli je velice důležité mm, zapojit občany a ukázat, eh, čím je evropský projekt přínosný. A jeden z důležitých způsobů, jak to udělat, je podle nás pomoci občanům snížit účty za elektřinu. A my si myslíme, že to by byl jeden z přínosů našeho návrhu konkrétně. Náš návrh se zaměřuje na efektivní eh, využívání energií a to na základě eh, cíle eh, společenství snížit spotřebu energií o 20 do roku 2020. Jak asi víte, tak k, k naplnění tohoto cíle se nepřibližujeme, zatím se přibližujeme tak 10 jak v parlamentu, tak na radě probíhá rozsáhlá debata o tom, jak tuto otázku řešit. Její značná část se zaměřuje na to, jestli by měly být národní závazné cíle, tak jako tomu je u obnovitelných energií. Tento přístup podpořila zpráva pana Bensna, kterou přijal parlament minulý rok. Na druhou stranu členské státy eh, se k tomu postavili opačně. My jsme v návrhu směrnice, kterou před sebou dnes máte, navrhli eh, dvoufázový přístup. Návrh obsahuje soubor závazných opatření, nikoli cílů, ale opatření, která by podle našich odhanů a podle našeho posouzení dopadů eh, nám měla umožnit eh, dosáhnout postupně toho 20% cíle. Pokud na začátku roku 2014 nebudeme na té správné cestě, tak komise navrhne závazné cíle. V čem spočívají závazná opatření? Týkají se eh, veškerých sektorů ekonomiky. Máme tam eh, návrh na to, aby veřejný sektor sehrál eh, vedoucí úlohu, jak pokud jde o hm, Eh, obnovu eh, svých eh, vlastních zařízení, tak o nákup služeb a zařízení. To, je člán, to jsou články 4 a 5 toho návrhu. V článku 6 dodavatele energie by museli dosáhnout úspor energii u svých zákazníků nebo mm, členské státy by museli dosáhnout stejné úrovně úspor u zákazníků. Článek 8, pokud se podíváme na ty články se silným dopadem, vyžaduje, aby eh, fyzické osoby i eh, drobní podnikatele byli mnohem lépe informováni o své spotřebě energie, jak pokud je o měření, tak pokud je o fakturaci, tak aby věděli, jak tu spotřebu snadno snížit. A potom ve článku 10 eh, podporujeme vyšší efektivitu na straně nabídky, kombinovanou výrobu tepla a elektřiny a potom um, článek 12 vyzývá k lepší zprávě rozvodných sítí. Každopádně tady máme celou řadu eh, závažný, eh, závazných požadavků. A co nám eh, posouzení dopadů tedy říká o celém tom balíčku návrhu? Za prvé, potvrzuje tu analýzu, ze které jsem vyšel hned na začátku, a sice, že nemáme nakročeno k našemu cíli, pokud všechno bude pokračovat tak jako do posud, tak mm, a, eh, bychom se nedostali k těm nějakým 19 milionům eh, tunových ekvivalentů, zatímco eh, ale k nějakým 1670, měli bychom se, pardon, Dostali bychom se k nějakým 1670, eh, ne k těm 18 stům, eh, jak bychom se dostali bez změny politiky, ale dostali bychom, nedostali bychom se k těm 14 stům 74. Na další stránce se podívejme na eh, různé možnosti, jak dosáhnout toho 20% cíle. Já bohužel nemám čas projít eh, ty jednotlivé varianty regulační, které máme, ale v textu toho posouzení eh, jsou podrobně popsané. Za třetí, u každé z těchto variant regulačních eh, probíráme různou, různé varianty vývoje model E3M E a potom model Primes a také u mm, a takzvaný B3 a potom eh, používáme také model eh, BEAM. Eh, tímto způsobem posuzujeme dopady na HDP, spotřebu investice, dovozy, vývozy a spotřebitelské ceny a samozřejmě také emise skleníkových plynů a, na ceny ETS, e VTS a na zaměstnanost. Takže u každé té varianty podrobně posuzujeme ten scénář a na základě toho jsme vytipovali ty eh, možnosti, které se nám zdají nejefektivnější k řešení problému. A dáváme je dohromady a ptáme se, jaký by eh, byl jejich celkový dopad. A to je velmi obtížné, protože řada těch opatření k zefektivnění využívání energií se navzájem eh, překrývá. Vyšší efektivita veřejných budov se bude překrývat s opatřením s na povzbuzení dodavatelů, aby pomohli eh, zákazníkům zefektivnit svou spotřebu. Takže my tohle dohromady dáváme mm, a ptáme se, jestli eh, bychom se tím dostali k tomu 20% cíli. Ano, kam přesně, eh, tak to závisí na předpokladech ohledně informovanosti spotřebitelů, ale i s konzervativními předpoklady se dostaneme ke 20% eh, s nějakou chybou, s nějakou běžnou chybou. Odkud eh, budou ty úspory? 40% eh, na straně dodávky a 60% na straně poptávky. Takže 40% díky efektivnější výrobě a 60% díky změnám v našich energetických potřebách. Podívejme se teď na hospodářský dopad tohoto. Tam uvidíme eh, drobný pozitivní dopad na HDP a také eh, pozitivní dopad na zaměstnanost. Samozřejmě je důležité, když přicházíme eh, s takovýmhle návrhem v těchto hospodářských dobách, tak mm, je třeba podívat se například na příjmy domácností do roku 2020 to bude zhruba neutrální v závislosti na metodě implementace těch plánů. Možná, že tam budou nějaké distribuční dopady v jednotlivých zemích podle národní metody implementace. Pokud se podíváme na to, kam se přesně ty hospodářské dopady promítnou, tak většina sektorů e- ekonomiky z toho samozřejmě bude mít přínos, jak byste asi očekávali, protože se sníží poplatky za, e- za energie a někde díky tomu naroste hospodářská činnost. Jako obecné e, posouzení všech těch opatření můžeme říci, že některé věci mají velké investiční náklady, ale díky nim dojde k úsporám za nějak, do nějakých dvou, deseti, patnácti let, závisí na konkrétním opatření. My doporučujeme eh, ta opatření, eh, která spíše se zaplatí dříve. Závěrem, ještě než ukončím tu prezentaci a samozřejmě rád vám odpovíme jakékoliv eh, dotazy k tomu návrhu a k tomu posouzení dopadu, Eh, bych se podíval na to, jak tento návrh ovlivní stávající legislativu společenství a zejména systém obchodování s emisními povolenkami ETS. Použili jsme oba dva modely, eh, o kterých jsem hovořil k zodpovězení této otázky a oba nám ukázali úplně odlišnou odpověď. Nejdříve bych měl říci, že oba modely došly k závěru, že zavedení eh, tohoto souboru opatření navíc k tomu, co už máme, docela jistě povede eh, k zvýšení úspor skleníkových plynů. Takže nejde o to, že se prostě přesunou ty úspory skleníkových plynů z jednoho sektoru do druhého. To je jediná věc, na, kterou, eh, na které se ty modely eh, eh, shodnou. Jeden model potom říká, že tady bude silně negativní dopad na cenu v ETS, která hm, prakticky spadne na nulu. A ty úspory v hm, emisí skleníkových plynů budou prakticky nulové. Zatímco ten druhý model nám říká, že prakticky bude jenom um, minimální dopad na cenu v ETS, bude to nějaké, nějaká 2 eura na tunu a budeme mít mnohem větší navýšení, pokud jde o úspory skleníkových plynů. Uh, vzhledem k tomu, že je to takto nejisté a um, další modely by nám nepomohly to uh, zjistit, my eh, v rámci eh, toho návrhu eh, počítáme s pečlivým posouzením aktuálního vývoje s případným upravením těch opatření, protože teď opravdu nejsme schopni to odhadnout. Každopádně, pane předsedo, teď jsem schnul asi 14 stránek podkladů, takže rád vám odpovíme jakékoliv podrobnější dotazy. Děkuji. Srdečně děkuji.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 Velice děkuji. Možná, že bude nejlepší, když združíme vždycky několik otázek, třeba tři nebo čtyři, více ne, tak aby ta odpověď mohla zůstat konkrétní. Nejprve tedy stínový zpravodajové za každou politickou skupinu. Nejprve pan Píper. Habe ich das Versprechen, dass ich nochmal drankomme? Gut, dann werde ich mich auf drei oder vier Fragen Dobře, budu k tomu mít tady pouze tři nebo čtyři otázky v rámci svého prvního vstupu. Výpočty, které jste tady představil a které jste provedli, jsou eh, ve vaší prezentaci velmi působivé. Přesto musím říci, že pokud se podíváme na to, jaké vědecké základy a metody se zatím skrývají, jaké metody jste přitom použili, tak eh, mám velké pochybnosti. Eh, měli bychom vyjádřit tady určitou eh, kritiku eh, k té metodice. Já bych se tedy zeptal, Nemá komise opravdu žádný jiný model k propočítání tohoto, aby to bylo opravdu transparentnější? A druhá otázka. Pokud se podíváte eh, na eh, spotřebu primární energie do roku 2020 a prognostikujete ji takhle, což metodicky pro mě je dost nepředstavitelné, ale dobře, když už to tedy uděláte, tak od kdy eh, zohledňujete úspory? Od jakého roku když to dopočítáváte do roku 2020, je to od roku 2007, od roku 98, to nám není úplně zřejmé. A e, ještě důležitější je, jestli zohledňujete nějaké e, rané kroky, nebo ty dřívější kroky v tom modelu. Takže k tomu byste nám prosím mohl něco říci. Za třetí, Vy chcete v případě, že nedosáhneme eh, těch cílů eh, něco předepsat členským státům. A eh, to někdy k roku 2016. Vezměme si Německo jako příklad. V Německu ve, svém, v Německu ve svém národním plánu úspor stanovilo, že jeho cílové hodnoty se znásobí 3,3 krát. To znamená, že je přesáhne 3,3 krát. A já bych se vás rád zeptal, je to eh, ten nejlepší výsledek? Eh, mohl byste nám říci eh, ten nejlepší výsledek nějaké členské země a ten nejhorší výsledek podle vašeho scénáře? A potom bych vás poprosil, abyste přesně odůvodnil, jak jste eh, došli k tomu eh, číslu eh, snížení nebo povinnosti to snížit? Proč to, proč, proč tam máte takový rozdíl? My tam v zásadě mm, cílíte správně, ale mm, přistupujete stejně ke členským státům, i když oni používají zcela odlišné metody a jiné metody úspor. A to byste prosím měli vysvětlit. A úplně poslední věc. A potom eh, přichází ještě celé téma eh, subsidiarity. Váš eh, Eh, koncepční plán. Vy si myslíte, eh, že eh, určitým tlakem na snížení o 1,2 těch energetických obratů dosáhnete víc než tržními motivy, ale ono tomu tak je naopak. My v zemích, kde už jsme správně, kde už jsme daleko, pokud jde o efektivní využívání energií, jako je například Německo, Eh, už jsme eh, se dosáhli, eh, jsme dosáhli 3,3 krát dál než v jiných, než jsme plánovali. Čili proč nepodporujete více ty tržní nástroje, ty tržní motivy? Děkuji a paní Real Madoral, prosím. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěla poděkovat za tuto prezentaci jménem naší frakce. Děkuji vám za to, že jste přišel mezi nás do výboru. Je to samozřejmě první prezentace, první výměna názorů. Budeme mít určitě ještě dostatek příležitostí diskutovat o těch bodech, které jste nyní představil a věřte mi, že toho využijeme. Dneska mi dovolte, abych e, zmínila pár problémů, které nám připadaly zajímavé v souvislosti s tímto návrhem. Jak víte, naše frakce vždycky byla proto, abychom tady stanovili závazné cíle. Nicméně výpočet těch konkrétních cílů, tak jak to byl představen a popsán, a jak o tom hovořil i kolega přede mnou, je samozřejmě sporný a museli by ho akceptovat všechny členské státy. Všechny členské státy by museli akceptovat tu metodu. Myslím si, že doposavat to byly velké diskrepance. Zatím tomu bylo tak, že se používaly různé modely ten model Primes, který zmínili takřka všichni, kteří se zatím chopili slova. Dovolte mi, aby, abych se ale připojila k těm lidem, kteří se domnívají, že bychom se tady měli věnovat i jiným proměným, které jsou objektivní, například energetické intenzivitě a intenzitě a také historickému vývoji energetické účinnosti. To bylo zmíněno také ve směrnici o energetických službách. Kromě toho bych ráda věděla, co si e, komise myslí právě o těchto dvou parametrech, o těchto dvou proměných. A konečně ještě jedna věc. Veřejné budovy. I v této otázce vznikly určité problémy, protože na, na to není mnoho času. Ta lhuta je skutečně krátká na to, abychom tedy změnili inventář veřejných budov do 1. ledna roku 2014. Je to obtížné především pro ty členské státy, které tedy mají decentralizovanou strukturu státní zprávy. V takovém případě je ta státní zpráva velmi komplexní a mohlo by to působit potíže, mohlo by být obtížné se držet této lhuty. To znamená, že bych se ráda zeptala, jestli komise uvažuje o tom, že by se této otázce ještě jednou věnovala, jestli pomýšlela na problémy eh, těch zemí, které mají velmi složitou státní zprávu. Děkuji. Paní Hol. Thank you. Um... Děkuji. Musím říci, že v návrhu komise jsem neviděla to, jestli se to skutečně, jestli to dostálo té situace, ve které se v tuto chvíli nacházíme, té obtížné situaci eh, tváří tvář hospodářské krizi. Samozřejmě, že eh, my musíme čelit globální konkurenci a členské státy musí být zároveň schopny ušetřit eh, na infrastruktuře, kterou zavádí. A já bych se ráda zeptala, jestli se nám skutečně podaří dosáhnout toho cíle 20%, jestli skutečně ušetříme eh, ten příslušný počet milionů ekvivalent, ekvivalentních tun. Já se totiž trochu obávám, že to, co vzešlo z toho návrhu komise, v důsledku politického tlaku členských států totiž není tak ambiciozní, jako jsme si na počátku mysleli. A když pomyslíme na dřívější směrnici o energetických službách, tak musíme zjistit, že bohužel nebyla úspěšná, protože nebyla dostatečně ambiciozní. A proto bych se ráda zeptala, jestli komise může souhlasit s tím, že ten směr, kterým jsme se vydali, ta cesta, na které se nacházíme v tváří v hospodářské krize, eh, zároveň znamená, že eh, to musíme eh, požadovat s ještě větší důrazností, že musíme vyžadovat jasný postoj členských států, protože postoje členských států by se mohly změnit v tváří v tvář té konkurenci. A Další věc, časový plán. My samozřejmě musíme zaručit, že to všechno bude uvedeno ve skutek, že to nebude pouze aspirace. Komise tedy přednesla parlamentu odhad toho, co členské státy mohou zavést eh, do eh, příslušné doby. Já bych se ráda zeptala, jestli si spíše komise nemije nad tím ruce, jestli skutečně to povede eh, k nějakým skutečným výsledkům. Pokud se podíváme na další komisi, tak vidíme, že to budou návrhy, které přijdou v roce 2015, 2016, ale já si myslím, že nebudeme mít dostatek času na to, abychom ty, ta opatření zavedli do roku 2020. To znamená, že já mám velké obavy, pokud jde o ten časový plán. Myslím si, že ten časový plán eh, neodráží tu potřebu to, že ta situace je skutečně naléhavá. A konečně ještě poslední věc. Zajímalo by mě, jestli by nám komise mohla říci něco bližšího o otázce eh, vztahu k ETS. Eh, bylo řečeno, že komise se tomu bude pečlivě věnovat, ale samozřejmě je to tak, že je to oblast, kde je potřeba velké zapojení parlamentu a pečlivá práce. My samozřejmě vytváříme eh, velký tlak na snižování emisí, ale zároveň musíme tedy dbát na to, aby ta, ten limit pro emise byl ještě nižší, tak abychom z toho měli větší užitek. Já si myslím, že e, pokud řekneme, že se tomu budeme pečlivě věnovat, tak to nestačí, protože my musíme předložit nějaké konkrétní návrhy, tak aby to bylo jasné. Děkuji. So, danke sehr. Dann würde ich... Děkuji mnohokrát. A a slovo se hlásí ještě paní Ford. Takže ještě vystoupí a potom budeme mít za sebou kolečko frakcí. Prosím, paní Ford. Comments. Pouze několik krátkých komentářů. Já si myslím, že podobně jako ostatní stínoví zpravodajové eh, je, mám plnou schránku. Schránku plnou nejrůznějších komentářů na toto téma. Ty komentáře tedy posílají nejrůznější zúčastněné strany, ať už jsou to podniky, eh, obce a tak dále. To znamená, že my to musíme dopodrobně probírat, tak abychom eh, zohlednili všechny ohledy. Já souhlasím s tím, co právě řekla Fiona. To znamená, že musíme určitě zaručit, aby dosáhli energetické účinnosti, ale také zachovali konkurenceschopnost. Určitě musíme zaručit, aby těch 20 bylo eh, dosaženo a eh, aby tu zároveň nedocházelo k nějakým jiným škrtům. Včera se konalo slyšení, které zorganizoval pan zpravodaj a vyslovili se tam nejrůznější členské státy, které již přijaly různá opatření. Eh, snažili se řešit svoji eh, vlastní situaci. Vím, že právě ve Velké Británii dochází k velkým projektům nebo probíhají velké projekty, které se týkají budov a tak dále. Já si tedy myslím, že musíme zaručit především to, že tato směrnice nebude členským státům bránit v dalších akcích, a to především těm členským státům, které se již chopily nějakých, eh, nějaké aktivity a zavedly nějaká opatření, protože já jsem eh, slyšela určité obavy, které se eh, vztahují ke kogeneraci, protože to je skutečně specifická otázka a mohlo by to vést k tomu, že by lidé eh, vytvářeli kogenerační jednotky na místech, kde to teplo není možno využít. To znamená, že to je velmi ožhavá otázka, které se musíme věnovat. Kromě toho bych rád zmínila ty energetické audity. Musíme eh, říci, jak to přesně eh, bude vypadat, tak aby to nebylo samoučelné. Já si myslím, že jsme se tomu v minulých dnech pečlivě věnovali, ale zároveň bych ráda zaručila, že, nebo zajistila, že budeme mít všichni dost času na to, abychom eh, to tady probrali, abychom k tomu předložili nějaké pozměňovací návrhy. Děkuji. Velmi děkuji. A nyní tady obdrží slovo pan Hudson, aby odpověděl na první kolo otázek. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také poslancům za všechny vznesené dotazy. Nejprve odpověď eh, na adresu pana Turmese. Ano, máte pravdu, článek 6 eh, tedy má překlenout tu propast mezi tím, kde jsme nyní a kde bychom eh, se měli nacházet. Samozřejmě, že eh, to všechno musíte trochu přizpůsobit. Tato analýza zároveň je eh, soudržná, je konzistentní, pokud jde o článek 6.9. My jsme tedy popsali závazky v oblasti úspor energie, ale zároveň je tu řečeno, že členské státy mohou přijmout i jiná opatření, tak aby dosáhly stejného výsledku v duchu mm, odstavce 1. To znamená, že tady není ta ambice nebo ten cíl není některak snížen eh, v důsledku zavedení článku 6.9. Samozřejmě, že to bude mít velký dopad na naši závislost v oblasti energetiky, protože zhruba polovina eh, té nevyužité energie bude právě z, dovoz, z dovážené energie a pokud pokud jde o eh, ty platby a mm, o tuto otázku, tak já eh, počítám s tím, že by to v roce 2020 mohlo představovat eh, zhruba 18 miliard, tak jak to v tuto chvíli vypadá. Pan Turmes zároveň hovořil o tom, že je velmi důležité, abychom tady získali veřejný kapitál. Já si myslím, že s tím je možno jen souhlasit, protože v Americe jsou ty veřejné finance, které putují do této oblasti desetkrát vyšší než v Evropě. To znamená, že tomu bychom se měli také věnovat. Pokud jde o společnosti ESCO, tak to je velmi důležitá věc, protože právě tyto společnosti jsou schopni nést ty investiční náklady. A právě tyto společnosti mohou investovat do těch opatření v oblasti energetické účinnosti. E, ostatní mm, někdy nemají peníze nebo nemají eh, vůli a eh, schopnosti. A potom se jim to vyplácí eh, v postupem času. Já si myslím, že ta americká zkušenost je v této souvislosti velmi důležitá. Veřejný sektor jde v tomto ohledu příkladem. Uh, já vím, že v tuto chvíli uh, už uh, se to rozšířilo i do soukromého sektoru, ale um, v každém případě se musíme soustředit primárně na ten veřejný sektor, musíme uh, se tedy soustředit na renovaci budov a na nákupy v oblasti veřejného sektoru. Pan Pípr zapochyboval o modelu Primes. Já souhlasím s tím, že musíme poněkud vylepšit celou řadu těch modelů, tak abychom lépe ohodnocovali eh, energetickou účinnost. Modely, se kterými, se kterými jsme eh, pracovali, se opírají o eh, poptávku. A my bychom se měli nyní soustředit na, i na oblast nabídky. To je velmi důležité, protože pokud bychom nyní navrhli závazné cíle, tak bych musel naprosto jasně požadovat, jak každou, každý prvek těch modelů, všechny části těch modelů, pokud by ty cíle byly závazné. Byly by to modely, které by tedy jasně rozhodovaly o tom, jaké budou cíle pro jednotlivé členské státy. Nicméně něco takového v tuto chvíli nenavrhujeme. My nenavrhujeme závazné cíle. A jedním z důvodů, eh, proč tak nečiníme, je to, že potřebujeme tyto modely, které jsou základem toho všeho. Pokud tedy eh, přijdeme s modelem závazných cílů v roce 2014, tak bude zároveň velmi důležité, abychom zlepšili ty modely a my na tom v tuto chvíli pracujeme v rámci tohoto návrhu jsme se snažili o to, že jsme e, tedy zavedli určité změny do konceptu Primes, tak aby to bylo více sofistikované při modelování chování spotřebitelů a kromě toho jsme e, kromě modelu Primes e, použili i ten druhý model tak E3ME, e, tak aby to bylo komplexní. To znamená, že určitě jsou tu otázky, e, které musíme dále řešit, ale snažíme se tady pokrýt všechno to, co v této souvislosti je důležité. E, zohledňujeme to, co se dříve stalo, takzvanou early action. Ano, my jsme požádali aby členské státy, aby si sami stanovili cíle pro 2020 s ohledem na ta opatření, která už byla přijata a budou přijata. A členské státy dozajista zohlednili veškerá opatření. A členské státy, které mají vysoký potenciál, docela jistě s tím potenciálem počítali. A my, jsme, my očekáváme, že tohle všechno dohromady dá 20%. Pokud ne, tak v roce 2014 budeme vědět, že máme přijít s návrhem závazného cíle. Pokud jde o um, ten cíl 1,2%, tak to je velice ambiciozní eh, číslo. My víme, že eh, cílíme na tuto úroveň a v eh, rozvinutých ekonomikách, ale vy možná myslíte, že některé členské státy mají vyšší potenciál než ostatní. Nám jde o to, že i eh, mm, rozvinuté ekonomiky eh, jsou eh, schopné toho dosáhnout poměrně snadno. Takže předpokládáme, že tohle číslo bude ještě předpokladem nadcházejících debat. Pardon, jednalo se o 1,5 Potom pan Bieber, Ty otázky, o kterých hovoříte, jsou velice důležité když se zabýváme možným vytvořením národních cílů na evropské úrovni. Tam by bylo třeba zohlednit ty dřívější kroky, minulé trendy a také v energetickou náročnost průmyslu. V tomhle návrhu směrnice my žádáme členské státy, aby nám dávali zprávu nejenom o trendech ve spotřebě v energie, ale také o trendech v náročnosti po sektorech. Takže eh, my eh, nebudeme tam mít jenom informace, že eh, ve Španělsku doprava spotřebovává více energie, ale budeme tam také mít informace o tom, že to je kvůli tomu, že roste v ekonomika, nebo kvůli tomu, že je tam posun k plynu a tak podobně. Takže my budeme mm, moci lépe vykládat ta čísla. A souhlasíme s vámi, že tohle je důležité. Pokud jde o datum eh, inventarizace, tak eh, směrnice o energetické náročnosti budov vyžaduje, aby eh, veřejné budovy dostaly ten svůj energetický pas. A u řady budov se to nepožaduje do roku 2015, my požadujeme, aby se to udělalo do roku 2014, ale docela jistě tohle není nic nového posluncem. Ten požadavek zjistit jaké energetické nároky mají veřejné budovy. Takže jsme ho jenom znovu eh, zahrnuli do této mm, oblasti. Paní Hol eh, říkala, že potřebujeme více zohlednit kontext hospodářské krize. V hospodářské krizi nemá ehm, smysl eh, vytvářet ehm, nebo při výrobě energie pouštět teplo do atmosféry, ale topit s tím teplem v domácnostech. A samozřejmě ještě menší smysl eh, dává eh, v domácnostech to teplo pouštět nezaizolovanými okny ven. Takže my se musíme zaměřit eh, jak na výrobu, tak na spotřebu energie. Musíme vytvořit také trh pro efektivní produkty, díky čemuž dosáhneme těch efektivnějších produktů, už jsou to lepší boilery nebo stroje nebo něco podobného. A to také souvisí s těmi dovozy energií. A my tedy zohledňujeme tu obtížnou hospodářskou situaci. A také to souvisí s investicemi do soukromého eh, sektoru a s návrhy v víceletém finančním rámci. Ten harmonogram, o kterém jste hovořili, se netýkal možná i jenom posouzení dopadu pokud je o interakci eh, s ETS, tak vzhledem k tomu, že tady máme ehm, ehm, dva modely, kdy jeden říká, že není problém a druhý říká, že je eh, problém, tak eh, nám se zdálo, že není důležité přicházet s návrhem na problém, který možná neexistuje. Ale spíše bychom sledovali, jestli ten problém vznikne nebo nevznikne. Já bych zareagoval na to, na co se ptala paní Ford. My jsme se pokusili zohlednit eh, národní specifika. Je zřejmé, že tady jsou velké kulturní eh, rozdíly, budovy jsou eh, odlišné, lidé nakupují energii, jinak lidé chtějí vidět jiné informace. Takže je tady celá řada různých národních úspěchů. Takže my jsme se eh, snažili tohle to všechno eh, zharmonizovat tak, eh, aby to bylo jenom minimálně nezbytné. Jako další, pokud některé otázky nebyly zodpovězeny, tak se budete muset zeptat ještě jednou, prosím. Ale nyní musím přistoupit již dalším řečníkům, jako první pan Enšu. Děkuji. Já nebudu opakovat, co řekli kolegové odkážu jenom na jeden aspekt, eh, který si myslím, že je velmi důležitý. Hovořím tady o eh, energetické efektivitě budov. 44% energetické spotřeby v EU eh, je, eh, proběhne v budovách a asi 90% emisí skleníkových plynů pochází také z budov. A v té směrnici se odkazuje spíše na veřejné budovy, nicméně veřejné budovy představují jenom eh, drobný eh, zlomek. 3% z nich eh, je třeba přezbrojit a většina budov ovšem v EU je v soukromém vlastnictví, nejsou to veřejné budovy. A abychom opravdu eh, nalezli nějaký způsob k jejich eh, zlepšení, pokud jde o efektivitu využívání energií, tak se musíme opravdu zaměřit na mm, ty soukromé budovy, budovy v soukromém vlastnictví. Každý členský stát má svá specifika a to zohledňuje eh, i návrh eh, komise. Například v Rumunsku 90% budov patří eh, jejich obyvatelům. A náklady na jejich rekonstrukci by podle návrhu komise měli sdílet vlastníci a nájemci to všem eh, v Rumunsku nedává moc smysl, protože eh, tam 90% budou vlastní eh, lidé, kteří tam bydlí. Takže nevím, jak rumunská vláda by donutila vlastníky budov, kteří tam také bydlí, aby si zaplatili celý, celou rekonstrukci těch budov, vzhledem k tomu, že průměrný příjem v Rumunsku je 400 eur a mm, penze na nějakých 120 eurech. Takže musíme se zamýšlet nad tím, jak eh, z evropské úrovni, eh, z úrovně poskytovat úvěry občanům, kteří chtějí eh, zvýšit energetickou efektivitu svých budov. 44% spotřeby energie v EU jde právě do tohoto sektoru. To si musím uvědomit. Děkuji. Děkuji, pan kolega Girek. Dziękuję bardzo. Mnie bardzo e, razi e, jedna kwestia, mianowicie... Mm, Děkuji. Mm, mě zaráží jedna věc. Nechci směšovat e, efektivní využívání energií a úspory energie. Tady hovoříme o dvou různých věcech úspory jsou výsledkem efektivního využívání. A myslím si, že komise zjednodušuje celou věc, protože přistupuje k úsporám a efektivnímu využívání energií jako k témuž. Ale otázkou je, co se stane na národní úrovni, protože tady je celá řada různých faktorů technických faktorů, eh, které je třeba řešit. A proto bych se zeptal, jak se definuje efektivní využívání energii tak, jak, jej, eh, jak to vnímá komise. Protože já si myslím, že ehm, my jsme mm, my hovoříme o jiné věci. Myslím si, že definice eh, efektivity bude eh, na eh, hlavu. V Polsku máme například dvou a půlkrát nižší spotřebu v energie na hlavu než v Německu. Pokud to bude pomíjet a podíváme se na, na rychlost růstu, tak my bychom Eh, tímto způsobem eh, zastavili hospodářský růst méně eh, rozvinutých zemí, jako je Polsko, Rumunsko a tak podobně. Bychom se zaměřili na takto nastavené cíle, protože zatímco pokud budeme hovořit o mm, úsporách per capita, tak, to, to, tak tam můžeme hovořit o úsporách, pokud budeme hovořit o spotřebě na hlavu. Takže tady je důležitá definice. A další eh, důležitá věc je primární energie. Ty primární energie, eh, to se, o tom se pořád hovoří. Já jsem velice rád, protože hm, v tom spočívají eh, skutečné zdroje úspor energií. Nejsou to jenom škrty, ale tady musíme mít i technická opatření. Jak se definuje ta primární energie, bych se zeptal. A závěrečná otázka. Já si myslím, že vaše východiska nebyla úplně přesná. My jsme ten klimatický balíček přijali prostřednictvím administrativních omezení, která by bývala začala s úsporami energií. Ale ten balíček například stanoví, že se budou používat eh, fosilní paliva, ale ale z toho v zásadě tedy vyplývají ty otázky, které jsem zmínil. Děkuji, pane předsedo. V podstatě mám pouze dvě poznámky. Za prvé. Diskutovali jsme o tom dvoustupňovém přístupu. To znamená, že v první fázi členské státy předloží své programy, potom proběhne diskuze mezi komisí a členskými státy, ale o tom jsem tady ještě nic neslyšel. Mohli bychom se na to dívat i z technického hlediska, jaké mají být ty zprávy, které mají být předloženy, ale já bych se rád zeptal na tuto věc. Co bude komise dělat v této první fázi? tak aby později mohla předložit nařízení. O tom jsem tady zatím nic neslyšel, neustále se to hovoří o technických záležitostech, ale eh, nevidím tady žádné další popudy, to znamená, že to mě eh, nepřesvědčilo. Eh, z Rumunska jsme nyní slyšeli, že musíme velmi investovat a že na to musí se někde vzít peníze že musíme najít finanční prostředky. K tomu bych rád řekl, že e, jsme řekli, že strukturální fondy e, nemohou představovat 4%, ale 7% v oblasti úspory energie. A co se děje v Rumunsku? Nic. V tuto chvíli máme k dispozici rámec, který e, počítá s takovými požadavky. Ve Francii se to aplikuje, ale nutno říci, že je to jediná věc, kde to funguje. Kromě toho se tady hovořilo o víceletém finančním rámci a ten eh, také znamená, že podíl financování se zvýší na 10 V tuto chvíli je to tak, že ty současné nástroje eh, tedy povedou k tomuto výsledku i bez diskuzí s komisí. Já tedy to chápu tak, že na jedné straně uznáváme závažnost situace, ale na straně druhé eh, počítáme s nějakým příspěvkovým modelem, protože všechno to jsou přece investice, které se vyplatí. Eh, otázka zní, jak to budeme odepisovat. Já mm, zkrátka myslím, že ten dosavadní přístup není přesvědčí. Pan kolega Weber, prosím. Euh, euh, Nechci zde opakovat mm, ty heslovité otázky svých kolegů. Pokud komise je zde přítomná, tak bych rád položil takovou velice přesnou otázku, která se týká rozvoje chytrých sítí Smart Grids. Dobře víme, že je to důležitým předpokladem pro vyšší energetickou účinnost v Evropské unii, ale vývoj těchto sítí dnes v Evropě je opravdu ještě v kolebce. Jedná se o operabilitu norem, dále o možnost využívání a zatěžování takovýchto sítí a obojí bohužel do posud ještě se nedostalo před stá- přes stádium úvah. 2. třetí tento rok dostali normovační orgány v Evropě úkol, aby vypracovali takovéto normy. Jejich práce má být ukončena koncem roku 2012. Já jsem členem delegace pro spolupráci s Čínou a chci říci, že Čína investuje asi 270 milionů eur do takovýchto cítí do roku 2015. Čína tedy již v roce 2020 bude disponovat takovýmito chytrými sítěmi. Vědecké před nedávem v Šanghaji došlo k založení a otevření nového vědeckého a vývojového centra pro takovéto chytré sítě. Co to znamená? Že když my nyní se na to podíváme, tak vlastně v budoucnu se normy pro tuto oblast eh, budou stanovovat v Číně. A já se chci tedy zeptat, co dělá komise pro to, abychom vytvářeli normy v Evropské unie, takové normy, které by vlastně platily i na mezinárodním poli, tak, abychom eh, nemuseli v podstatě potom dohánět něco, co již učinili naši největší konkurenti. Prosím, další řečník. Nechci opakovat eh, otázky, které položili kolegové. Eh, jenom bych se vrátil k jedné obecné věci. Já jsem se komisi, komise ptal, jestli zvážila ekonomický jev, kterému se říká Jeffsonův paradox. Dostal jsem odpověď, eh, která mě moc neuspokojila. Podtrhuji to, co tady říkal kolega Girek v tom smyslu, že eh, tady směšujeme energetickou efektivitu s eh, celkovými úsporami, což nelze. Eh, co se týče hodnocení dopadu tady u této zprávy, mě tady nepřesvědčila zejména nepřesvědčil fakt, že podle mě nejsou zohledněny dostatečným způsobem úspory z dopravy a e, celkově tato norma na mě dělá dojem, že používá příliš mnoho donucovacích administrativních nástrojů a pokud chceme přitáhnout e, kapitál a e, přinutit jej, aby pracoval pro nás, tak ta opatření musí být v ekonomické rovině, musí být cenová. E, zejména pokud jsem přečetl tu normu, tak e, bych se styděl obhajovat před manažery našich velkých firm to, že si mají nechat udělat energetický audit. Toto nemohl navrhnout nikdo, kdo trošku zná podnikovou sféru. Takovýchto auditů má každá firma několik a jsou to v první řadě věci, které jdou po směru úspor a po směru ekonomie tady eh, takovýchto podniků. Eh, já se domnívám, že eh, takto koncipovaná norma by nebyla dobrá pro budoucí směr eh, úspor eh, v energie v Evropské unii. Děkuji za pozornost. Okay, then... Dobrá. Já bych zde ještě pokročil dál a dal bych slovo panu Hudsonovi, aby nám zodpověděl položené otázky. Děkuji, eh, pane předsedo, a děkuji za eh, dotazy. Pan Enšu. Máte pravdu, že je třeba zaměřit se na budovy obecně. A když se podíváme eh, za rámec roku 2020 na rok 2050, tak pokud chceme dosáhnout vůbec našich cílů, aspoň zhruba, tak musíme začít eh, co nejdříve s eh, zásadním, s zásadní rekonstrukcí budov soukromých i veřejných. A máte pravdu, eh, že říkat lidem, že musí rekonstruovat budovy, není správné, protože hm, žijeme prostě v demokracii. Takže jak to vyřešit? Máme už některé požadavky v směrnici o energetické výkonnosti budov, eh, které stanoví, že když se budovy rekonstruují, tak se to musí dělat na vysoké úrovni, eh, pokud je o úspory energie. Takže když probíhají rekonstrukce, tak eh, tím zajišťujeme, aby se to udělalo pořádně. Problém je, abychom urychlili tu úroveň nebo tu rychlost rekonstrukcí celkově. My musíme začít ve veřejném sektoru a ukázat tedy, že eh, to urychlení je možné. Musíme také ukázat, že to je hospodářsky přínosné. A, a také mm, je třeba mm, pomoci vytvořit eh, trh pro eh, energetické firmy a, a pro eh, pracovníky, které se zabývají úsporou energií, což se potom pře, eh, lije i do toho eh, soukromého sektoru. Já vím, že to cíle nedosáhneme do roku 2015, ale někde začít musíme a proto chceme začít u veřejného sektoru. Dále zkušenosti ze zemí, jako je Británie a Francie, ukazují, že když máte povinnost dosáhnout úspor energií na straně nabídky, tak toho lze dosáhnout zlepšení mm, při budov. Tak to je jedno možné řešení. Pan van Nistelrooy také hovořil o víceletém finančním rámci. To je součástí eh, přístupu eh, komise, jak je to stanoveno ve sdělení z 29. června že část strukturálních fondů a fondů soudržnosti by se měla použít na efektivní využívání energií, zejména na renovaci budov. Samozřejmě to se bude eh, probírat eh, na základě eh, samostatného legislativního návrhu. V reakci na to, co říkal pan Gírek, nenavrhujeme žádný závazný cíl pro Polsko nebo pro žádný jiný stát. Tady, tady navrhujeme soubor eh, závazných opatření, která Unii jako celek dovedou k cíli, který si stanovila. Ten cíl, který si stanovila, je 20% snížení spotřeby energie oproti uh, trendu, kterým to šlo. Nicméně uh, tento uh, cíl nepromítáme do národních cílů. My chceme, aby, jakmile ta směrnice bude přijata, každý členský stát, aby eh, si stanovil svůj vlastní cíl. Takže já jsem si jistý, že eh, polské úřady zohlední ta, to, to, o čem vy hovoříte, až budou stanovovat svůj, svůj cíl. Ale v tom textu, který eh, my jsme předložili, my ten, tu jejich volbu neomezujeme. Takže eh, oni budou moci eh, zohlednit to, že všechna a ta závažná opatření, závažná opatření budou snižovat spotřebu oproti tomu, co by jinak bývalo bylo, nikoli oproti žádnému minulému cíli. Oproti trendu. Potom, eh, pokud jde o dovozy energií, ono je možné dosáhnout úspory na straně efektivity výroby eh, elektřiny i tepla a také na straně úrovně výroby ve firmách i spotřeby v domácnostech. Proto je to tak důležitý cíl. Potom se ptali na CCS. My bychom byli rádi, aby se CCS rozvíjelo Může to vést ke zvýšení spotřeby energií, protože to bude třeba k oddělování toho plynu. Nicméně eh, my to zohledňujeme už tady eh, v tom našem návrhu eh, pro kogeneraci. A to znamená, že, že to tam nezapočítáme dvakrát. Pan Fanisrovi eh, se nás ptal, co komise udělá během té první eh, fázy eh, ještě předtím, než by navrhla nějaké závažné cíle. Jak jsem říkal, členské státy budou mít každé si, každý si stanovit národní cíl. A to tedy k začátku roku 2013, nebo na začátku roku 2013. Potom my mm, prostě posčítáme ty národní cíle a uvidíme, jestli se z toho dohromady dostane těch 20%. Za druhé, podíváme se na ty národní plány podrobněji a zjistíme, jestli jsou důvěryhodné. To znamená, jestli, když ten členský stát se si stanovil 20%, jestli opravdu um, um, má všechna opatření uh, k tomu, aby jich mohl dosáhnout. Za třetí, budeme sledovat, co se stalo od dneška až do začátku roku 2014. Například pokud jde o e, zavádění dostateč, dalších opatření ohledně ekodesignu a označování energetické náročnosti, jako jsou například, například u boilerů a tak podobně. A dále budeme posuzovat, co tato směrnice by měla mít za výsledek. Jestli se to opravdu naplnilo. Takže to bude široko, široká analýza a na základě těch modelů, které teď máme k dispozici, to tedy posoudíme. Tím se vracím k otázce pana Pípra. Pan Weber se ptal na chytré sítě rozvodné. Tento návrh svým eh, způsobem je položen na eh, chytrých sítích také tady opravdu předpokládáme, že budeme mít chytřejší rozvodné sítě. A mm, měřáky, které má každý doma nebo v podniku, by měly eh, umožnit využívat to, že jsou ty sítě chytré. A my eh, chceme, aby i ta zařízení, která budou mít lidé doma, mohly eh, využívat tuhle inteligenci sítě. bude přicházet s dalšími návrhy hmm, podle vývoje debaty a hmm, než abych konkrétně tedy odpovídal, bych rád počkal na to, až budou ty návrhy na stole. Samozřejmě závisíme na tom, že tohle všechno se podaří, aby se nám podařil náš celkový návrh. Ta otázka, o které hovoříte, je důležitá, ale každopádně naše směrnice ji v tuto chvíli eh, neřeší. Potom, pokud jde o to, na co se ptal pan Březina – máte eh, pravdu, že ani v tom posouzení eh, dopadu, ani v té směrnici se neřešíme eh, dopravu, která má velký potenciál úspory. To proto, že Bílá kniha k dopravě do roku 2050 se řeší paralelně. Ta předpokládá, myslím, úspory 60 a 65 milionů tun toho ropného ekvivalentu do té doby, ale my víme, že i do roku 2020 bude třeba to dopočítat. A budeme chtít, aby eh, tohle potom všechno bylo posčítáno dohromady, ale nechtěli jsme každopádně to regulovat dvakrát. Potom pokud jde o to, jestli o, po, po firmách žádáme moc. Souhlasíme s vámi, že pokud se podíváme na celé energetické panoráma, tak právě eh, průmysl toho musel udělat eh, už nejvíce. A byly na ně tedy kladeny největší požadavky. Teď vidíme potenciál v budovách, v zásobování energií a v eh, dopravě. A už ne tolik v eh, průmyslu. Ale firmy, které už mají audit, nebudou muset, eh, nebudou muset dělat audit znovu. Firmy, které budou mít další úspory, budou muset to dodat k auditu ale my si myslíme, že tady nemáme žádný eh, další, eh, další požadavky. A bohužel neznám, co je to eh, Jackson paradox. Děkuji, kolegyně Thompson. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také panu Hacnovi za jeho prezentaci. Uh, Nařízení nebo směrnice o energetické účinnosti je nesmírně důležitým legislativním aktem a já doufám, že se nám podaří se na něm domluvit eh, v průběhu eh, dánského předsednictví na jaře roku 2012. Několikrát bylo řečeno, že současné odhady ukazují, že Evropské unii se nepodaří dosáhnout eh, cílů, tedy znamená snížit energetickou spotřebu o 20 do roku 2020. Pravděpodobně na základě současné politiky dosáhneme pouze jedné třetiny eh, tohoto cíle, což je nepřijatelné, protože my víme, že energetická účinnost je nejhlavnější způsob, jak do, eh, snížit energetickou spotřebu. Je to takové to ovoce, co vysí velmi nízko. To znamená, že my bychom toho měli co možná nejvíce využít. Energetická účinnost je jedna věc a úspora energie, jak řekl pan Gierik, je e, druhá věc. A my se musíme snažit o obojí. My musíme e, tedy spořit energii a zároveň se snažit jednat energeticky účinně. Myslím si, že návrh e, komise má mnoho důležitých prvků. Hovoří o tom, jak uspořit energie, jak eh, motivovat konečné spotřebitele a také malé a střední podniky. Nicméně stále ještě úplně nechápu eh, ty závazné cíle. 9. března roku 2007 paní Merklová tady v Bruselu řekla, Nyní jsme v Radě rozhodli o závazných cílech, pokud jde o obnovitelné zdroje energie. A jak Kýbel její argument. Její argument zněl, že potřebujeme vyslat signál směrem k průmyslu, protože právě průmysl nebude investovat do obnovitelných zdrojů energie, pokud tady nebudou závazné cíle. A my víme z naší zkušenosti v rámci Evropské unie, že pokud to nejsou závazné cíle, to zažíváme například dnes v rámci uh, energetické účinnosti a také v souvislosti eh, s těmi předešlými eh, směrnicemi. Pokud to nejsou závazné cíle, tak eh, se prostě ty cíle nenaplní. Proto tedy jednoduše říkám, že potřebujeme závazné cíle a energetická, energetické úspory by měly být povinné. Dánská eh, vláda konzervativní v roce 2008 eh, získala podporu celého parlamentu od extrémní levice po extrémní pravici. Poslala totiž komisi dopis, eh, kde hovořila o tom, že v Dánsku HDP vzrostlo v posledních 20 letech o 30 protože Eh, to byl velmi efektivní ekonomický model. Proto Dánsko nabídlo, že tady může nabídnout závazný model, model závazných cílů. Tato nabídka byla odmítnuta. Já si myslím, že právě tady musíme využít evropské přidané hodnoty, protože můžete eh, tady najít mnoho členských států nebo i jednotlivých oblastí, které se velmi vyznají v oblasti energetické účinnosti. A my potřebujeme právě tyto vzorné příklady, tyto příklady dobré praxe. Myslím si, že by bylo nejlepší, kdybyste nám něco takového ukázal, kdybyste nám ty osvědčené postupy prezentoval na celoevropské úrovni. To je totiž velmi důležité. Pokud Eh, chceme do toho všeho zapojit i podniky a průmysl vůbec, tak eh, potřebujeme, aby to bylo závazné na celoevropské úrovni. A konečně mi dovolte, abych řekla, že si myslím, že je nesmírně důležité, abych, aby se nám podařilo dosáhnout nějaké spolupráce s Fondem pro regionální rozvoj a s Fondem soudržnosti. Můj kolega z Romunska řekl, že by tu samozřejmě mělo být financování na evropské úrovni a to především pro nové členské státy, pro eh, odlehlé oblasti, pro regiony, které jsou oprávněny eh, k prostředkům eh, z těchto fondů. Já si myslím, že to by mělo být součástí těch kritérií pro nový fond pro regionální rozvoj. Myslím si, že to je naprosto nezbytné. A to je všechno. Děkuji. Danke. Děkuji. Možná taková malá dodatečná poznámka z mé strany. Když tady hovoříme dnes o hodnocení dopadu, tak je zde otázka zkušenosti členských států a to je velice zajímavá v tomto směru. A já si myslím, že by bylo velice dobré, kdybychom dostali seznam toho, jaké zkušenosti mají konkrétní členské státy z touto oblasti, kde dosáhli dobrých výsledků, kde méně dobrých výsledků, pomocí jakých instrumentů, protože ty zkušenosti jsou opravdu velice různé a bylo by to dobré mít k dispozici jakož takový základ. A jako další řečník má slovo pan kolega Píper. Děkuji, pane předsedo. Eh, pane Hacne, vy jste bohužel mé otázky nezodpověděl příliš eh, konkrétně a proto bych se ještě rád na něco dotyčně zeptal. To, co, o čem hovořil kolega Görek a další, jste bohužel také nezodpověděl eh, příliš eh, tak, jak bychom očekávali. Vy jste hovořil o úsporách energie a o energetické účinnosti, že to není to též respektive, že tam není příliš velký rozdíl a vy se tam držíte toho 1,5%. Já si myslím, že ať se to tady snažíte vysvětlovat jakkoliv, tak je to prostě závazný cíl jak pro dodavatel energie, tak pro domácnosti. A chci říci, nebo se chci vrátit k tomu, co řekli kolegové přede mnou. Já si myslím, že je to celé tak nějak bez fantazie. Kde kde vlastně se chceme přiučit z přístupu dobrých států v Evropě? Kde máme kritéria? Kde se snažíme zorganizovat transfer know-how znalosti. Pokud řekneme pouze, že všichni musí snížit spotřebu o 1,5%, tak si myslím, že je to poněkud málo kreativní a myslím si, že zde máme celou řadu dalších evropských synergií, který, kterých bychom mohli využít, pokud bychom chtěli a snažili se, že ten potenciál zde je. Vy jste bohužel také nezodpověděl tu otázku toho modelu Primes. Eh, ve, z vaší odpovědi jsem pochopil, že to není úplně zcela ten ideální model, že se snažíte o vylepšení, že na tom pracujete, ale že to prostě jakýmsi výchozím vodem vaší práce. A pak se řekl, dobře, podíváme se na tom eh, v, na jaké úrovni vývoje je každá členská země a v rámci této úrovně se každá členská země musí o 1,5 zlepšit. Co tím činíte? Vy trestáte ty země, které jsou na velice dobré úrovni a vůbec nepřicházíte s nápadem, jak bychom mohli zorganizovat přenos eh, znalostí, přenos kritérií od těch států, kteří jsou již dobré, těm státům, kteří prostě na dobré úrovni nejsou. Takže mně to připadá opravdu velice, velice takové prostoduché vy prostě zavádíte celoplošně 1,5% nezávisle na tom, jak na tom eh, konkrétní země je. Vždyť ve Skandinávii máme země, které mají již obrovský podíl eh, obnovitelných energií. Tyto země chcete také donutit, aby zredukovaly o 1,5%? Země jako Rakousko, Skandinávie, i tyto země mají redukovat své obnovitelné zdroje energii o 1,5%. Je to opravdu takto myšleno. A další věc. Já jsem studoval zemědělství, promiňte, zeměpis a rovněž eh, územní plánování. A pro nás bylo tenkrát opravdu něco nedotnutelného to, že územní plánování, urbanizace měst, i něco, co se týká celého národu, celého státu. A vy zde přicházíte s plány, které se týkají kogenerace, které masivně zasahují do těchto výsozních kompetencí vlád. Opravdu masivně zasahují, že v podstatě vládě nemohou vůbec nic naplánovat v rámci územního plánování, aniž by e, nemuseli plnit evropská kritéria na jakém základě, na jakém právním základě vůbec e, chcete stavět tento masivní zásah pro země a regiony. To by mě opravdu velice zajímalo. A poslední otázka. Jak to vypadá s náklady pro veřejný sektor? Máme zde ty, ten závazek 3%, renovovat veřejné budovy. Jsou tam nějaké rozdíly v rámci členských zemí? Zohlednili jste také přitom to, že pokud komuny, obce, veřejná zařízení donutíte, zavázíte k tomu, aby nakupovali pouze energeticky úsporné přístroje, jakým způsobem se tedy věnujete tomu, že takovéto přístroje na druhé straně do, vlastně povedou k vysokým nákladům, například nějaký úspor, nějaká úsporná tiskárna stojí velice mnoho peněz. Další věc, elektromobily. Celá ta, to budování té infrastruktury, celé ty náklady na údržbu takovýchto elektromobilů. Zohlednili jste toto všechno, veškeré tyto náklady, které tímto způsobem budou vznikat? Děkuji. Kolega Jordan Cizli. Thank you very much. It's quite difficult to get word here, far right your side. Eh, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Direktivo eh, by eh, energetické... V souladu s předloženou směrnicí bych se ráda zeptala, je to, jestli je to skutečně tak, že tady energetické společnosti jsou povinny uh, ušetřit 1,5 spotřeby energie. To znamená, jejich spotřebitelé by měli spotřebovat méně energie. Co povede ty energetické společnosti k tomu, aby tak činili? Vy sám jste dneska řekl, že některé členské státy Evropské unie mají větší kapacity. Jsou tu tedy eh, již určité závazky nebo opatření, která v těch členských státech fungují. Eh, já bych se tedy ráda zeptala, jaký, eh, jak se postavíme k těmto jiným konceptům úspory energie. Ráda bych věděla, jestli komise vidí i jiné alternativní možnosti úspor energie, například zavedení finančních schémat. V odhadu dopadu jsem totiž něco takového nenašla. Jako druhá otázka. Každý závazek vyplývající z legislativy samozřejmě vyžaduje i finanční investice. A proto by mě zajímalo, co si o tom komise, komise myslí. Jak se finanční náročnost tohoto konceptu promítne do dalších projektů členských států, které v daných členských státech již probíhají. A konečně třetí otázka. Budou energetické společnosti povinny to procento a půl ročně ušetř, budou tady povinny ušetřit to procento a půl u, u svých zákazníků. A kromě toho si myslím, že k činnosti těchto energetických společností patří i systém obchodování s emisními povolenkami. To znamená, že bych se ráda zeptala na to, jak to spolu navzájem souvisí. Děkuji a nyní má slovo Claude Turmes. Ehm, Chtěl jsem se ještě zeptat na jednu věc. Často to hovoříme jak o jakýchsi sankcích či trestech. Podle mého názoru v této směrnici jde o, naši, jde o to, abychom zredukovali naši závislost na energiích, abychom zvýšili naši energetickou účinnost a abychom naše evropské podniky připravili pro inovace v této oblasti. Myslím si, že to byl pan Weber, kdo zde nadnesl velice důležitou otázku, a to je globální hospodářská soutěž a o to, kdo vlastně bude mít vědoucí úlohu v těchto technologiích, kdo bude na špičce. A chci se zeptat, za komise ve svém hodnocení dopadu zohlednila i to, jakým způsobem budeme moci využít tuto směrnici pro inovace. Já se totiž bojím o to, že pokud my zde v Evropě budeme stagnovat v této oblasti a v rámci hospodářské krize toto riziko existuje, tak potom eh, budeme v oblastech, kde jsme byli po celou dlouhou dobu na špičce, najednou za zeměmi, jako je Čína, Indie nebo Korea. Podívejte se na to, co se nyní děje v, Japonce po Fuku, v Japonsku po Fukushimě. Oni nyní se opravdu soustředují na zelené technologie. A proto se ptám, jakým způsobem jste se věnovali v hodnocení dopadu tomuto aspektu. Děkuji nyní paní Hol. Děkuji. Já bych se chtěla eh, zeptat blíže k tomu eh, modelování. Vím, že je to celé eh, složité vypočítat, kolik se nakonec potřebuje energie. Byly obavy, že ty modely jsou složité a stejně všechno nepostihnou. A proto se rozhodlo, že prostě musíme stanovit objem energie, kterou bychom měli použít. Pro mě to připadá docela jednoduché. Máme číslo, je to 1474 uh, milionů uh, tun ropného ekvivalentu. Pokud um, nemáme platit příliš mnoho za infrastrukturu a um, pokud máme být energeticky ne tak závislí, a proč tedy nemáme eh, spotřebovat, nemůžeme, spo, nemůžeme vypočítat, kolik energie se spotřebovává celkově a v jednotlivých eh, členských státech? A proč je tak těžké eh, statisticky z toho odečíst potom 20%? Mně prostě přijde, že to tak trošku zamlžujete ty relativně jednoduché věci tady. Kolegyně Thompson. Někdy, když... Eh, děkuji. Projednáváme efektivní využívání energií, tak se mi zdá, že to komplikujeme mnohem více, než je třeba a celé se nám to mnohem více prodražuje. Myslím si, že se musíme zamýšlet nad těmi eh, snadno dosažitelnými cíly. Například pokud eh, bychom tady měli odborníka, na spotřebování energií, který by nám tady prošel budovu v parlamentu, tak za jeden den ušetříme určitě 10% na téhle děsné budově, kde se tady e, tak topí a svítí. A investovali bychom do jednoho e, jediného člověka, který by si vzal papír a tušku. A potom, já si pamatuju, e, na dětství v Dánsku my jsme vůbec neměli termostaty, my jsme nemohli regulovat topení, a každá rodina vůbec nevěděla. A potom se to zavedlo. A najednou se začalo šetřit e, spoustu energie. A potom, e, když se sníží e, teplota vytápění mezi říjnem a do dubna, tak se také ušetří spoustu peněz. Takže existuje spousta různých způsobů. Nicméně, já se ptám. Právě jsme hovořili o trhu ESCO a Já bych se chtěl zeptat, jestli se jim komise eh, zabývá. Tam je eh, úžasné, kdy nějaká firma eh, dojde do nemocnice a řekne, nabídneme vám úplnou energetickou úsporu o 30% a vy nám zaplatíte a pokud nevyděláte určitý objem do dvou let na těch úsporách, tak vám ty peníze vrátíme zpátky. Čili tady vidíte, jak toho lze dosáhnout zadarmo. Takže pokud bychom mohli mít více příkladů takového trhu ESCO, říká řečnice, tak by to bylo úžasná cesta vpřed. Pan van Nistelrooy. van, Pane předsedo, stručně týká se těch pobídek, které budou stimulovat určitá opatření. Já si myslím, že je velice smutné, když zde vidíme a musíme konstatovat, že Evropská komise má v ruce nástroje, regionální fondy, společné řízení, shared management, ale že je nevyužívá. Musíme se odklonit od subvenčních postupů. To jsou staré modely, staré postupy, které se snažili řešit problémy tím, že se někam pouze nasypou peníze. Je třeba uvažovat dlouhodoběji, převzít rizika, tak jak se to například testovalo v těch nemocnicích a na tomto základě rozvíjet, vyvíjet finanční nástroje. Pokud se takto chovat nebudeme, tak prostě celá věc nedopadne dobře. Komise říká, že by mohla v této věci učinit víc, ovšem to k ničemu nepovede, pokud nezvolí jiný přístup. To již zde již poznamenalo několik řečníků. Jako zpravodaj pro nové novou legislativu, která bude řídit strukturální fondy, chci říci, že je se možné chovat správně pouze v případě, když budeme mít v rukou důvěryhodné nástroje a vy zde předkládáte špatné nástroje. Je třeba se přizpůsobit vývoji, je třeba zorganizovat odpovědnost a potom přijdou i synergie s jednáním členských států a Evropské unie. Celé to vše lze vylepšit o mnohé. Pan kolega Henen. Merci, monsieur le président. Très rapidement. Euh, Děkuji, pane předsedo. Řeknu to velmi stručně. Mám z toho trochu smíšené pocity. I ve Francii říkáme, že tady potřebujeme vysoké cíle. To je pravda. Ale pokud potřebujeme vysoké cíle, tak musí, musíme mít také velké pobídky, protože jinak se nám jich nikdy nepodaří dosáhnout. Víme, že energie je drahá. Stále dražší. Stojí mnoho jak výrobní podniky, tak spotřebitele, evropské občany. A pokud eh, si uvědomíme, že někteří evropští občané nejsou schopni si eh, v zimě zatopit, protože energie je pro ně příliš drahá, tak jsme přesně uprostřed naší eh, současné reality. Já to nechci příliš rozvádět. Sociální bydlení. Hovořili jsme o veřejných budovách. Sociální bydlení ovšem nejsou často, není často do veřejných budov zahrnováno těchto sociálních bytech přece bydlí ty, kteří mají eh, v rámci Evropské unie nejnižší příjem. Já si myslím, že právě tady bychom mohli šetřit, mohli bychom nakoupit třeba eh, kotel, který spotřebuje o 20 eh, méně energie, ale zároveň si musíme uvědomit, že potřebujeme i lepší izolace, protože pokud ta budova bude mít okna, kterými bude unikat teplo, nebo dveře, kterými bude unikat teplo, tak ten nový kotel nepomůže. To znamená, že my potřebujeme skutečně dostatečné prostředky na to, aby abychom dosáhli skutečných úspor. Nejde o to, aby někdo vydělal peníze, aby se někdo obohatil. Jde tady o skutečné úspory. A já si myslím, že ty úspory by měly být ku prospěchu také těm, kteří bydlí v sociálních bytech, kteří jsou ehm, nejchudší v Evropě a kteří nemají na svůj účet za energii. Já si myslím, že právě tím bychom mohli těmto lidem umožnit trochu lepší život a peníze, které ušetří za teplo, by potom mohli investovat například do eh, jídla nebo do jiných věcí. Bylo řečeno, že některé fondy musí být restrukturalizováno tak, abychom v první fázi mohli poskytnout dostatek pobídek. Po určité době, po té, co to vyhodnotíme, samozřejmě, že o délce tohoto období můžeme s komisí hovořit, tak potom e, zavedeme závazná opatření. Protože pokud lidé nechtějí šetřit, tak se musíme postarat o to, aby ta, e, ty závazky byly závazné. Děkuji. Nikdo další se o slovo nehlásí, ale já sám bych se chtěl na něco zeptat. Já sám bych měl několik otázek k tomu odhadu eh, dopadu. Eh, alespoň něco z toho, co mě napadá, bych eh, rád řekl. Rád bych se zeptal, o co se opírá ten odhad dopadu. Jak to, že komise vychází z toho, že v oblasti výroby elektrické energie energetická účinnost vzroste pouze o 6%, pokud nebudou přijata žádná další opatření. To stojí na stránce číslo 9. Eh, byť ten potenciál činí 25%. Znamená to tedy, že eh, ohodování s emisními povolenkami nic eh, tady nepřináší, anebo se to dostatečně nezohledňuje. Různost jednotlivých členských států, o tom tady také byla řeč, k tomu se již vracet nemusím. odhadu dopadu v tomto dokumentu se hovoří o tom, že Dánsko, Velká Británie, Francie, Itálie již zavedly příslušné požadavky nebo závazky, mě by zajímalo, jak e, se umístily tyto členské státy ve srovnání s ostatními členskými státy. Jsou k tomu dispozici nějaká konkrétní čísla? Zkoumali jste nějak srovnatelnost těchto systémů, protože to je zcela elementární otázka pro další analýzu. A nebo interakce mezi systémem ETS a novým návrhem, který se týká energetické účinnosti. Vy tady konstatujete, že nějaká interakce bude existovat, ale neříkáte, jak eh, to bude fungovat, jaký bude vzájemný vztah mezi ETS a energetickou účinností. Nebylo by lépe vsadit na jeden nástroj a snažit se například o eh, snížení emisí CO2 eh, jako o hlavní cíl? Kromě toho je tu poznámka pod šarou, anebo to řeknu jinak. Pan kolega Henen právě hovořil o sociálních dopadech těchto závazků v oblasti úspor energie. Vy se o to pokoušíte také a říkáte, že eh, ve většině případů reální příjem eh, vzroste, protože se sníží náklady na energie a proto bych se vás zeptal, rád zeptal, jestli eh, byste mohl říci, kdy se tomu tak nestane a jaké budou dopady těch renovací, jak jaký to bude mít dopad, jak to můžeme zařadit. Například u mě, v mém členském státě, se e, obáváme, že po těch e, renovacích mohou e, nájmy vzrost, vzrůst až o 70 že ta renovace bude velmi nákladná. To znamená, že jsem se chtěla zeptat, jestli to bylo nějak analyzováno a jak se k tomu komise staví. To je také velmi důležitá otázka. A v neposlední řadě ještě jedna věc. Myslím si, že to byl kolega Weib, kdo hovořil o inteligentních měříčích. Jak tedy komise hodnotí to povinné eh, zavedení eh, inteligentních měřičů, když eh, ten závazek úspor leží mezi 0 a 10 procenty. Je to spíše ta 0 nebo spíše těch 10 To je tedy otázka na to, jestli tady máme nějaký vhodný nástroj. Já si myslím, že je to taky důležitá věc. To je tedy všechno, co v tuto chvíli řeknu, ale v každém případě mám ještě celou řadu dalších otázek, které mohou potom doplnit. Jde v každém případě o to, abychom doplnili a navzájem vyjasnili všechny detaily. Nyní se přihlásil ještě pan kolega Píper, tomu dám slovo, ale potom budete mít šanci odpovědět na všechny otázky, které tu zatím zaznělo. Mnozí kolegové zde zmiňovali otázku strukturálních fondů že třeba je lépe využívat, silněji využívat, abychom dosáhli či cílu energetické účinnosti. Milí kolegové, co uděláme v regionu, kde je velký, velké růstové očekávání, v regionu, který chce využívat tyto strukturální formy, který doufá, že se tam usadí firmy, podniky, který který chce investovat do přenosu technologií, který chce podporovat podnikání, kteří chce investovat do širokopásmového internetu, do silnic, infrastruktur, takový region, možná v nějakém malém členském státě. A současně my nutíme součas, eh, ty dodavatele energie v takovémto regionu, aby ročně redukovali spotřebu o 1,5%. Jak to pak bude vypadat následující rok? Jakou perspektivu bude mít takovýto region v takovéto zemi? A další věc, týká se to také strukturálních fondů. Já budu raději investovat do širokopásmého invest- internetu, do inteligentních sítí, než do než do izolací. Čemu to tedy bude? Co vlastně přináší více síle ekonomice? více síly. Samozřejmě energetická účinnost je jistě dobrá, ale těch 20% ze strukturálních fondů, které se mají využívat pouze pro tuto oblast, to si myslím, že by byla naprostá chyba. Takže ještě jednou pan Hudson se pokusí zodpovědět naše dotazy, prosím. Děkuji. Paní Thompson hovořila o tom, že Dánsko jako členský stát podpořilo nějaký závazný cíl a že my jsme eh, se nevydali tímto cílem. Ano, eh, Dánsko bylo jediným eh, členským státem, který podpořil závazný cíl. Aniž bych se ptal na přednosti toho či onoho přístupu, Mm, my jsme prostě dostali eh, jeden signál z parlamentu a opačný signál z eh, rady. A proto jsme navrhli dvoufázový přístup, kdy v první fázi budeme mít závazná opatření, která si myslíme, že eh, nám pomohou dostat se na cestu k 20% cíli. A když ne, tak se dostaneme k těm závazným cílům. A potom k otázce toho, kdo jako první zavádí energetické technologie. Ano, to by bylo třeba, abychom toho dosáhli. Můžeme ehm, dosáhnout toho různými opatřeními, jako je například eh, eh, označování energetické náročnosti nebo ekodesignem. Tím, že jsme si eh, přijali náročná, náročné minimální požadavky a náročné výkonnostní třídy, a navázali jsme to na um, určité normy měření, tak um, všichni z celého světa, včetně eh, Číňanů, se nás přicházejí ptát, eh, jak to děláme. Takže to také eh, otvírá prostor pro evropský průmysl a my víme, že je třeba v tom dále pokračovat. Pokud jde o ten víceletý finanční rámec, tak je předběžné říci, v čem bude spočítat návrh komise, protože se ještě bude dopracovat a předkládat příští týden, ale eh, pokud si pamatujete na to sdělení z června, tak eh, jak už pan Píper naznačoval, my eh, si myslíme, že obnovitelné zdroje a efektivní využívání energií určitě tam budou hrát důležitou roli. Eh, to je zřejmě z řady dalších eh, debat a určitě se to bude projednávat i jinde v parlamentu. Pan Píper eh, se nás ptal, mm, jak se snažíme se poučit z dobrých zkušeností ze členských států. To je jeden z důvodů. Ty, to zefektivnění se neděje, protože je třeba dobré, mm, dobrých znalostí. My podporujeme program Energy for Europe, máme koordinované kroky také a chceme v tom pokračovat, tak aby se navzájem vyměňovaly informace. A můžete být si e, jistí, že němečtí experti tam hrají opravdu podstatnou roli. a šíří e, ty odborné poznatky. A já s vámi souhlasím, že pokud chceme efektivně využívat energie, e, tak je třeba si vyměňovat poznatky, akorát, že to prostě není součástí tohoto našeho legislativního rámce. Potom od těch 1,5%, tak tam se nejedná a, a, o snížení o 1,5%. My nevyžadujeme snížení o 1,5%, snížení spotřeby e, za rok. My navrhujeme, aby dodavatelé energií ukázali, že mohou udělat něco, co ušetří objem ekvivalentní odbytu 1,5% eh, odbytu z minulého roku. To znamená, že pokud společnost prodá 100 eh, v roce 1, tak v roce 2 musí ukázat, že udělala eh, věci, jakože například, že nainstalovala nové boilery, nová okna a tak podobně, které by vedly k úspoře 1,5. Ovšem pokud ekonomika roste v regionu, tak by to mohlo znamenat, že celková spotřeba bude 1,02 e, a ne 1,035. Takže bez těch opatření, která ušetří 0,015, e, e, tak bychom to měli prostě o to 1,5% vyšší. Na tím odpovídám i paní Jordan Cizel. Tohle to každopádně není eh, požadavek na snížení celkové spotřeby o 1,5% za rok. Potom, eh, jestli by země s obnovitelnými zdroji měly eh, také šetřit, mm, jako Skandinávie a Rakousko. My si myslíme, že ano, biomasa je vzácný zdroj a budeme ji muset používat více, abychom se dostali na své energetické cíle budeme potřebovat dobré kotle na biomasu stejně, jako potřebujeme, jako potřebujeme dobré kotle na uhlí. Takže eh, vyšší podíl obnovitelných energií rozhodně eh, takto nesouvisí s efektivním využíváním energií. Dále. Tady je právní základem článek 194 eh, smlouvy, což je nový článek o energetice. Jeho eh, cíl je energetický cíl a v... A my si myslíme, že je zcela na místě, abychom toho energetického cíle dosáhli prostřednictvím řady různých nástrojů. A jedním z těchto nástrojů, a vůbec ne ten nejdůležitější, jsou požadavky, které se týkají eh, územního plánování. Naše právní služba si nemyslí, že by tady byl problém tohle zahrnout do obecného energetického návrhu podle článku 194. Pokud by se jednalo o čistě ekologický návrh a dělalo by se to podle článku 192, tak to, že by tam eh, bylo územní plánování, tak by, eh, se znamenalo, eh, tak by znamenalo, že by se to muselo přijímat jednohlasně, protože na radě. Ale jedná se o ekologický návrh, návrh souvisí s životním prostředím, ale o energetický návrh. Máme tady něco, co je přímo ve smlouvě, tak tady tento problém nevzniká. Můžeme si to možná podrobně probrat. Nicméně jsme si eh, eh, s tímto docela jistí. Dále, pokud jde o extra náklady pro veřejný sektor, tak tam si myslím, že je důležité, že tady hovoříme o snížených nákladech na používání toho zařízení. To znamená, že když si koupíte lepší tiskárnu, která bude víc stát a bude efektivnější, tak ona spotřebuje méně energii, je každý den, týden a měsíc a rok. Takže celkový, celkové náklady veřejné uh, zprávy se sníží. Ale problém v, veřejných zakázkách je, že se často eh, rozhoduje čistě podle eh, ceny. pořizovací a ne podle eh, ceny, eh, kterou to zařízení bude stát za, svůj celý, za svou životnost. A my tedy žádáme lidi, aby eh, tohle začali zohledňovat, protože potom to bude jak nákladově efektivní, tak energeticky efektivní. Paní Jordan Cizel se také ptala, jestli se zamýšlíme nad nějakou alternativou k, to, k té 1,5% povinnosti. Já jsem hovořil o alternativách k těm povinným systémům. Ano, to jsem chtěl říci. Jak říkal pan Turmes, článek 6 odstavec 9 nechává prostor, ve kterém členské státy mohou zaujmout alternativní přístup. Tady se podrobně neodráží ta debata na radě, která možná povede k návrhům, a dopřesnění tohoto konceptu. Ovšem debata v parlamentu možná také povede k dalšímu uh, upřesnění tohoto. Takže uh, možná bude třeba lépe vysvětlit, eh, jakým způsobem celou situaci posoudit. My každopádně říkáme, že jsme ochotní se technicky vyjádřit k těm návrhům, které se vydávají tímto směrem. A potom posouzení dopadů, jestli eh, obsahuje náklady na energetické úspory. Ano, to je v tom eh, výpočtu zahrnuté. A potom dopad na eh, veřejné programy. Střednědobý dopad je, že třeba více peněz na veřejné programy, to je hm, pochopitelné. Problémy, který tady máme, je, že tady máme celou řadu věcí, které dávají smysl a lidé přesto nedělají. Nejdříve. Všichni žijeme v domech a je nám to kolikrát jedno, jestli jsou zateplené nebo ne. Nikdy tomu nerozumíme za druhé. A za třetí by nás to stejně stálo spoustu peněz. Takže tohle všechno souvisí s návrhy k financování. Ono nejde o to, abychom uh, nutili uh, lidi dělat něco nesmyslného, naopak, abychom jim umožnili dělat něco smysluplného, ať už uh, jako fyzickým nebo právnickým osobám. Je to v souladu s systémem obchodování s povolenkami? Ano. My samozřejmě musíme sledovat dopad na ten systém obchodování s povolenkami a to chceme Nicméně mm, nemyslíme si, že by to bylo v nějakém nesouladu s tím systémem, naopak ho, jej to doplňuje. Pan Tormes se ptal, jestli jsme zkoumali dopad na inovace. Pouze do určité omezené míry. Ty modely, které jsme používali, zohledňovaly do určité míry, že když naroste eh, trh eh, pro nějaké zařízení nebo službu, tak její cena spadnou, spadne. Nicméně eh, nezažovali jsme to eh, produkt po produktu nebo službu po službě. Jsou tam určitě věci, které eh, jsme dostatečně nekvantifikovali. Paní Hall se konkrétně, se implicitně ptala, jestli když máme celkový cíl 1474 pro celou Evropu, tak proč to nemůžeme rozpočítat do jednotlivých cílů pro jednotlivé členské státy? Rozhodnutí, eh, které jsme učinili k tomu eh, dvoufázovému přístupu, není dáno technickým problémem. Otázkou spíš je, jestli eh, bychom se neměli opřít o stávající opatření. Ono totiž existuje řada různých způsobů, jak rozdělit těch 1474. A na základě těch stávajících přístupů a opatření ehm, to můžeme rozdělit různými způsoby. Ehm, protože jinak přistupujeme k ostrovům, jinak eh, přistupujeme k eh, různým silným a slabým stránkách daní členských států. Ono, eh, kdyby se to dalo udělat takhle lusknutím jedné ruky, mávnutím jedné ruky, tak bychom to udělali. Paní Thompson jak už jste asi slyšela ehm, v té odpovědi paní Jordan Cizel. Já souhlasím eh, s tím, že je celá eh, řada věcí, eh, které můžeme udělat. Prostě stačí k tomu mít ty technické poznatky. Studujeme ten trh SK. Můžu vám poslat některé studie, které už jsme udělali, ale chceme ji samozřejmě studovat i dále. Některé ty věci ten zjišťujeme, že se dělají dobře, eh, pocházejí z Německa, ale také z Dánska, akorát je třeba jej eh, silněji eh, publikovat. Pan Van Nistelrooy. Ano, i ehm, my nemáme radost stejně jako vy. Strukturální fondy dávají k dispozici ehm, prostředky na efektivní využívání energií a nepo, ty se nepoužívají. Částečně proto, že to byla průběžná změna pravidel v době, kdy ty peníze už byly uvázané na jiné účely. Čili každopádně nechci být pesimistický. Eh, strukturální přírůst eh, fondy k tomu přistupují docela dobře, ale potřebujeme eh, k tomu přistupovat ještě sofistikovaněji. A my už to začínáme dělat u věcí, jako je nový Evropský fond efektivního využívání energií. Eh, chceme lépe ehm, chápat eh, trh s tím efektivním využíváním energií. A potom tady máme také projekt eh, Elena, který má lépe navázat místní úřady a banky v oblasti energetiky. Potom pan eh, hovořil o dopadům na domácnosti zejména na ty, kteří žijí v sociálním bydlení. Tak jak asi víte, ten máme to 3% zlepšení v budovách podle článku 4 a jedná se samozřejmě o e, budovy e, se sociálním bydlením kolektivní, protože je to omezené na 250 metrů čtverečních a víc. A pan Pieper tady, myslím, ještě hovořil o věci, která s tím souvisí. Náklady pro nájemníky. Ano. Lidé, kteří eh, žijí v sociálním bydlení, eh, samozřejmě by potom platili méně, kdyby tam byly radiátory, termostaty a tak podobně. Otázkou je, jak zajistit, aby ty náklady neznevýhodnily eh, ty chudé spotřebitele. Jde o to, že často tyto systémy fungují prostřednictvím eh, poskytování dotací. Takže eh, dodavatel energií dotuje to zlepšení efektivního využívání, ale nezaplatí to celé. Lidé, kteří eh, mají peníze, mohou připlatit, ale lidé, kteří nemají peníze, asi těžko, ale ty náklady se eh, jim eh, promítnou prostřednictvím normální cenotvorby. A my si myslíme, že je třeba umožnit členským státům, aby ty systémy byly nastavené tak, aby se to dostávalo všechno do i chudých domácností a nejenom do choma, domácností ze, středním, eh, ze střední vrstvy. Pan Royalovi bych řekl, opravdu, systém ETS, i když eh, má spoustu přínosů, nevede k větší efektivitě eh, v výrobě, tedy i v modernizaci zařízení na spalování fosilních paliv neznikly opravdu nový, efektivnější systémy na spalování plynu a tak podobně. A nevíme, jestli ve třetím období toho systému to bude nějak jinak. A pokud ne, tak my se k tomu chceme eh, vrátit s konkrétními požadavky na efektivitu v tomto sektoru. Takže je možné, že ETS pochytí už eh, více eh, toho potenciálu, eh, než odhadují naše konzervativní odhady, ale zatím to tak nevypadá. Alespoň tak, jak bychom chtěli. Potom ty Německo, Francouzsko, britský eh, systém, pardon, Dánsko, Dánsko, eh, Francouzsko, Italsko, vlámský jsem chtěl říci. Všechno to se navzájem hodně eh, liší. Paní Ford o tom už hovořila. Všechny ty systémy v jednotlivých zemích eh, fungují. ale liší se navzájem. Některé umožňují eh, firmám získat úspory nejenom eh, od svých vlastních zákazníků, ale i od zákazníků někoho jiného. V praxi ty úspory jsou od zákazníků vlastních té firmy a to znamená, že tady je to určitý eh, potenciál dalších úspor. Můžeme vašemu asistentovi eh, samozřejmě eh, poslat informace, které máme o takových systémech. Potom jsem hovořil o sociálních dopadech energetických úspor. Samozřejmě tomu je třeba se vyhnout těm negativním sociálním dopadům. Můžeme pokázat například Velké Británie, které se to daří. Pokud jde o sociální bydlení a co by se stalo eh, s těmi třemi procenty, tak to souvisí s tím, jak rozdělit eh, náklady a přínosy mezi pronajímatele a nájemníky. A um, chytrá měřící zařízení eh, sama o sobě samo, uh, nevedou příliš k úsporám, ale pokud, uh, jsou, uh, pokud souvisejí s pravidelnější fakturací, tak to jistě eh, tak bude souviset. Takže my budeme potom moci eh, lépe odrážet ty jednotlivé eh, rozdíly. Panu Píprovi bych řekl, strukturální fondy bychom opravdu měli používat k zajištění technického pokroku, ale tady mm, se 100% nepoužívá mm, na efektivní využívání energií. A spíše nás tady čeká politická než technická debata ohledně toho, kam je nasměrovat. A doufám, že tímto jsem vyčerpal veškeré vaše dotazy. Děkuji. Máme zde ještě řečníky, kteří si přejí vystoupit. Paní kolegyně Thompson. Šlo tady o otázku, jestli lidé, jestli země, které uh, už to dělají dobře, by to měly dělat ještě dobře. Ukazuje ještě lépe. Ukazuje to, jaký je tu potenciál v oblasti energetické účinnosti, protože dánská asociace nedávno vydala zprávu, kde popsala, jak je možno eh, ještě dále snížit energetickou spotřebu a také se tam objevily rady, jak tak učinit. Možná, že by bylo dobré, kdybychom je pozvali na nějaké slyšení, tak aby nám řekli, co je možno dále udělat. Děkuji. Lente. Kolegyně Glante. Děkuji, kolega. Děkuji, já jsem velice na, bedlivě naslouchal, bylo to velice zajímavé, byly položeny velice zajímavé otázky. Po tom posledním kolečku eh, mám ještě na srdci takové dvě věci, které mě opravdu velice zajímavé. Já jsem přednedávnem hovořil s jedním dodavatelským závodem, který dodává energii. Sám tento závod energii neprodukuje, pouze dodává domácnostem. Eh, což by byl ty a ptal jsem se, jaké modely mají pro zvýšení energetické účinnosti. Oni mají problém s tím, že oni, když mají domácnost, která není schopná, i když dostane určité zvýhodněné úvěry, není prostě schopná si kompletně zrenovovat eh, své topení, a svůj topicí systém a prostě takové domácnosti z toho nejsou schopni neustále každých pět či deset let si obnovovat svůj systém vytápění. Ovšem, aby mohlo dojít k refinancování, tak tam je podmínkem, že je nutné mít se zákazníkem smlouvu na 10 let dodávek energie. A další věc, tento závod a další podniky, eh, a týká se to těch chytrých sítí, mají svůj vlastní výzkum v této oblasti. Není to pro ně jednoduché ten výzkum zrealizovat, je to nákladné a zejména pro malé podniky jsou to obrovské náklady, které ovšem nesmí přenášet na zákazníka, protože například v Německu regulační úřad to neuznává jako něco, co je možné vlastně přenést na konečného, zase, konečného zákazníka. Děkuji a nyní má slovo Claude Turmes. Um, Já si myslím, že naše dnešní dopolední diskuze byla velmi zajímavá, takřka fascinující. Rád bych řekl na konci celé diskuze jednu věc. Myslím si, že bychom neměli ztratit ze zřetele ten širší pohled. A ten širší pohled hovoří o tom, že to je legislativní akt, který dosáhne větší energetické účinnosti. Podaří se nám tak udržet větší množství peněz uvnitř tedy evropské ekonomiky, ale kromě toho je to směrnice, díky níž můžeme dále přemýšlet o inovativních nástrojích. Ve Francii, v Itálii, ve Velké Británii byly zavedeny požadavky, pokud jde o energetickou účinnost. A já si myslím, že když hovoříte s experty, tak eh, zjišťujeme, že můžeme dosáhnout eh, velkých energetických úspor eh, mnohem levněji, než jak se děje na vládní úrovni. Samozřejmě, že o tom musíme ještě dále diskutovat. Já si myslím, že v Německu se ten návrh, který hovoří o snížení o 1,5 zablokoval. To znamená, že nyní eh, je tedy potřeba zjistit, jak se to bude vyvíjet v Německu, když eh, v Německu by se tady mohlo Ehm, mohl takovýto eh, požadavek na úsporu energie nějak modifikovat. Musíme vyčkat, jak to bude vypadat v dalších měsících. A poslední otázka. Samozřejmě, že to souvisí i s tím, eh, jak vypadá starý business model, nový business model, starý průmysl, nový průmysl. Samozřejmě, že my, mezi těmito koncepty existuje napětí a my jako politici o tom musíme přemýšlet. Musíme se stavět za inovace, musíme podporovat nový průmysl a právě to, o to se budu snažit v rámci své reakce eh, budu se snažit především o úspory v rámci malých a středních podniků v Evropě. Pojďme tedy společně spolupracovat, a nestraťme ze zřetele ten širší pohled. Hovořili jsme o tom, že musíme ušetřit 200 milionů tun ropného ekvivalentu, to je ta rozhodující věc. A pokud budeme mít menší ambice v nějaké jedné oblasti, musíme mít naopak vyšší cíle, větší ambice v jiné oblasti. Děkuji. Děkuji. Kdybyste mohla zareagovat na ty dvě poslední poznámky, prosím. Děkuji. Já si myslím, že komentáře paní uh, Thompson a uh, paní pana Turmse uh, již byly z části pokryty krátce uh, k těm desetiletým smlouvám. Já si myslím, že to není tady uh, přímo součástí tohoto návrhu. Uh, pokud jde o uh, cenu uh, kotlů, tak tady, tady máme legislativní akt ty, nebo texty, které jsou velmi zastaralé. Myslím si, že i tady bychom mohli začít, že by bylo možné tlačit ceny eh, směrem dolů, tak abychom eh, se tady stavěli na stranu eh, obnovitelných zdrojů energie. Určitě tady existuje určitý prostor pro to, abychom snížili ceny kotlů. Děkuji, srdečně děkuji. Já si myslím, že toto Eh, bylo velmi, byla velmi dobrá diskuze, bylo velké štěstí, že jsme měli na tuto diskuzi tolik času, protože jinak máme velmi nabitý program, ale dneska jsme měli možnost položit mnoho detailních otázek. Vycházím z toho, že pokud by měli kolegyně a kolegové nějaké detailní dílčí otázky, které tu nezazněly, že je možno je komisi eh, poslat, poslat i sekretariátu a my následně, jakmile dostaneme písemnou odpověď, je, ji předáme všem kolegům, protože eh, samozřejmě eh, o tom budeme dále eh, diskutovat a díky těmto před, předběžným otázkám bude ta diskuze jednodušší. Tolik tady k bodu programu číslo 3 a dostáváme se k dalšímu bodu našeho dnešního programu. Wonderful. Thanks. Okay. Meine Damen und meine Herren, Dobrá, dámy a pánové, pokračujeme z vesela, no uvidíme zda z vesela. Hi. Dámy a pánové, pokračujeme s o bodu číslo čtyři. Je to sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionu. Téma je otevřený internet a neutralita sítí v Evropě. Vidím, že se nám sál poněkud vyprazdňuje. Jak jsme se domluvili, k tomuto sdělení jsme vám předložili jak ústní otázku, tak první návrh usnesení, který byl vypracován. Já si myslím, že k tomu není třeba mnoho dodávat. Chceme to udělat v urychleném postupu, tak abychom získali trochu času pokud byste chtěli, tak bych jako první mohl udělit krátce slovo komisi, tak aby řekla pár vět ke svému sdělení. A tak se tedy ptám, je někdo eh, ochoten k tomu vystoupit? Nevím přesně kdo. Prosím o několik vět. Okay. Good morning. Um, Dobré dopoledne. Děkuji panu Rolovi za to, že nám poskytl příležitost se k tomu vyjádřit. Po přijetí toho sdělení na jaře, loni na jaře, eh, nyní probíhají diskuze eh, s orgánem BEREK o dalších podmínkách a kromě toho čekáme na implementaci Eh, telekomunikačního balíčku z roku 2009 v jednotlivých členských státech, protože to ve všech členských státech ještě není ukončeno. A kromě toho čekáme na studii IMCO a já si myslím, že to je tedy ta současná situace, ve které se nacházíme, zcela hrubě řečeno. Děkuji. Nyní tady předám slovo nejprve paní Madurel. pane předsedající zcela stručně. Souhlasíme s textem té otázky k ústnímu zodpovězení. Známe tedy ty důvody, které již byly vysvětleny v otázce. Ale co se týče toho návrhu usnesení, tak bohužel nás zpravodaj zde dnes není, ale já chci říct, že ho zastupuji a že ho omlouvám tímto. A tedy jménem zpravodaje bych ráda zde něco schrnula. Máme tam dva body udůvodnění, u kterých jsme toho mínění, že by to mělo být naformulováno jasně a týká se to těch kompetencí. Je to bod E, tam bychom navrhli změnu International Scale, Cross-Border Scale bychom navrhovali. A potom a je to bod dvě. Já si myslím, že by to nemělo být eh, naformulováno takto kategoricky, protože jisté, ta analýza byla kritizována jak ze strany průmyslu, tak eh, ze strany dalších eh, zúčastněných stran. A pak zde máme bod číslo 7. Já si myslím, že by tam nemělo být přiměřená práce. Reasonable traffic management. A pak bychom tam rádi ještě něco dodali. Myslím, že jsou to asi čtyři věci, které by tam měly být v návrhu usnesení podle našeho názoru. Za prvé, eh, to, že je důležité, mít jakožto pravidlo tam best effort internet a rovněž ty manager servisy, stejně jako u EPTB a další věc. Týká se to toho, že je důležité, aby zde byla svoboda inovací bez překážek. A rovněž je důležité poukázat na to, že internetový trh má dva aspekty. Na jedné straně máme poskytovatele připojení komunikační společ- a na druhé straně komunikační společnosti. A jako poslední chci říci, že bychom si přáli, abychom nehovořili pouze o neutralitě sítí, ale abychom hovořili o i takzvané device neutrality, tedy neutralita zařízení. Například eh, to, že mnohokrát si zákazník nemůže vybrat svůj vlastní software či své vlastní aplikace. To by byl jenom takový příklad. Pane předsedo, my bychom si přáli, aby to bylo tedy zahrnuto do vašich úvah, ale samozřejmě jsme i otevření vůči dalším vyjednáváním. Děkuji a slovo pan, pan Nisteroj. Pane předsedo, Eh, tak to tedy vypadá. Mm, pokrok v současné práci, my se tomu věnujeme, komise v tomto kontextu říká, že byly dodány dobré informace a že ty principy, které jsou důležité, byly zohledněny. Já se stotožňuji s tím textem, který byl předložen, ale myslím si, že určité věci by mohly ještě dojít vylepšení. Pak bude ještě zajímavé se podívat na to, jaké výsledky přinesou konzultace. Co již existuje v oblasti zákonodárství v některých zemí a jaký dopad to má. Je třeba, abychom tuto politiku prováděli společně. Není možné, aby to bylo v jedné členské zemi upraveno jinak než v druhé členské zemi. A týká se to jak poskytovatelů, tak spotřebitelů. A dále bych chtěl říct, že pokud vyloučíme skutečnost to, aby poskytovatelé mohli za přístup k síti požadovat dodatečné ceny, tak se musíme podívat, jaký dopad to bude mít, pokud toto bude v některých zemích zavedeno. Zde je třeba, abychom měli abychom opravdu provedli rozsáhlý průzkum této problematiky protože až budeme později rozhodovat, tak prostě budeme potřebovat takovéto informace. Existují různé modely financování pro tuto oblast. Například eh, podle využívání služeb se platí, pokud tedy například určitý podnik eh, zainvestoval, investoval do sítí, tak samozřejmě z toho musí mít nějaký užitek. A je třeba, abychom to v textu ještě ověřili, Například tu otázku, zda je nutné se ještě jednou podívat na stávající legislativu, která existuje v členských zemích, nebo o které se v členských zemích debatuje. V našem balíčku jsme také říkali, že nechceme další regulaci, pokud to nebude nezbytně nutné že je nechceme rozšiřovat a musíme se opravdu podívat na to, jaký dopad mají řešení, která již ve stávajících zemích existují. Děkuji. Tímto jsme ukončili na řečníků, všichni vystoupili, kdo si to přáli. Já bych vás poprosil, abyste přišli se svými návrhy, budeme s textem pracovat. Jistě se na nás obrátí s prozbou určité výbory, například jsem slyšela z výboru z ISMKO, že má zájem se na tom podílet a proto potřebujeme ještě trochu času, abychom je mohli zapojit. 29. ve 12.00 vás poprosím o pozměňovací návrhy v angličtině, které se budou týkat návrhu usnesení a rád bych toho od, od toho oddělil tu otázku k ústního zodpovězení. Tam jsem viděl, že žádné námitky nejsou, takže to bychom mohli takto ukončit. Souhlasíte? Dobrá. Tímto jsme se rozhodli, dohodli na jejím textu. A co se týče toho usnesení, jak jsem již říkal, 29.12.00 pozměňovací návrhy a v říjnu potom to odhlasujeme. Nikdo proti tomu nic nemá, výborně. Chtěl bych poděkovat za vaši pomoc v rámci přípravy a rovněž za vaše příspěvky do dnešní rozpravy. Ještě jednou mnohokrát děkuji. Okay, next. Aha. Takže se dostáváme k číslu pět. Přeskup rámce pro státní podpory pro výzkum, vývoje a inovace a jedná se o přeskum v polovině období. Okay, dann würde ich äh, als ersten jetzt der Kommission, wenn Sie einverstanden sind, das Wort. Pokud komise souhlasí, rád bych jí předal slovo aby nám představila výsledky. A je to paní Deberová, říkám to správně. Prosím, máte slovo. Vítám vás. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já vám stručně představím dokument, který vydala komise 10. Eh, srpna Jedná se o přeskum rámce státní podpory pro výzkum, vývoj a inovace v polovině období. Velice stručně mohu připomenout, ehm, jak důležitá je politika pro výzkum, vývoj a inovace. Ta je samozřejmě jádrem strategie Evropy 2020 a cílem je dosáhnout Eh, toho, aby 3% eh, HDP se dávalo na výzkum, vývoj a inovace. A je to také jeden ze sedmi hlavních projektů Evropy 2020. Takže co je přesně ten eh, rámec státní podpory? Ten rámec stanovuje podmínky, které by členské státy měly dodržovat, když financují výzkum, vývoj a inovace. Jde o to, aby se tedy stanovily rámcové podmínky, aby členské státy věděly, jak mohou vydávat peníze na výzkum, vývoj a inovace. A aby se nedostali tedy do um, střetu s pravidly pro vnitřní trh. Tohle uh, celé bylo zasazeno do rámce uh, reformy státní podpory, uh, kterou komise navrhla v roce 2005, kde šlo o zaměření státní podpory na konkrétní horizontální cíle, jako je výzkum, vývoj a inovace nebo ochrana životního prostředí nebo regionální rozvoj a také jedním z cílů této reformy bylo eh, poskytnout širší hospodářskou podporu posouzení eh, státní pomoci. Ten rámec tedy platí od roku 2007 a předpokládá, že v polovině období eh, se zpracuje vyhodnocení nebo přeskum takový a proto jsme vydali ten eh, dokument právě letos. Tento dokument eh, bychom měli vlastně vnímat jako v takovou v inventarizaci stávajícího stavu. Tady víceméně se nejedná o žádnou revizi. Ta revize toho eh, rámce začne až na podzim, takže eh, a, a sice dva roky před koncem toho rámce, protože ten dojde svého konce v roce 2013. Komise v zásadě chce eh, zahájit široké připomínkové řízení na podzim na základě veřejného dotazníku. Takže teď bych eh, řekla něco k politice státní podpory pro výzkum, vývoj a inovace. Je důležité si připomenout, že státní podpora je jenom eh, jednou ze součástí politiky výzkumu, vývoje a inovace. Členské státy mohou samozřejmě přijmout jiná podpůrná opatření, která nepředstavují státní pomoc, například obecná opatření, která se týkají všech firm. Nebo mohou eh, přijímat jiné iniciativy, například, eh, že by podporovali eh, partnerství v oblasti poznání. Takže státní podpora je jenom jednou ze součástí té politiky. Jde o to, aby byla souladu s vnitřním trhem. A je tomu tak v případě, že se výší úroveň výzkumu, aniž by narušila eh, hospodářskou soutěž. Tam jde víceméně o vyvážení pozitivních a negativních dopadů. Stávající rámec, když byl eh, přijat v roce 2007, zvýšil možnosti členských států, jak podporovat granty na výzkum, vývoj a inovace a také se tam zavádí pojem inovační pomoci. Také se zde zlepšuje eh, posouzení té pomoci prostřednictvím komise protože se více eh, váže na potenciální eh, vliv na eh, narušení hospodářské soutěže. Takže máme tady víceméně dvě dvoje, dvojí posouzení. Nejdříve posouzení těch běžných, dobře známých opatření a potom detailní posouzení u velkých případů, kde je potenciální velké riziko narušení eh, soutěže hospodářské. Data, která jsme pozbírali, ukazují, že tento rámec je úspěšný, protože průměrné výdaje na státní pomoc eh, na výzkum, vývoj a inovace po eh, vstupu toho eh, to eh, rámce v platnost se zvýšila dvojnásobně a také po přijetí nařízení o obecné blokové výjimce v roce 2008 došlo k rozšíření, protože velká část opatření obsažená v rámci byla Eh, obsažená v tom, tedy v tom, nevím, zaříze, v tom nařízení. A ta opatření v nařízení umožňují členským státům podpořit eh, většinu investic do výzkumu, vývoje a inovací, aniž by to předem hlásili Evropské komisi. Jedná se tím pádem o velké zjednodušení, kde členské státy mohou tedy eh, snadno poskytovat pomoc výzkumu, vývoji a inovacím. Teď několik zkušeností, eh, které máme z praxe. V zásadě eh, jsme svědky toho, že eh, stávající rámec je užitečným nástrojem pro lépe cílenou veřejnou pomoc. A to se ukazuje i eh, počtem případů schválených podle tohoto a podle nařízení o blokové výjimce, o blokové pomoci, pardon. Nově eh, zavedené podrobné posouzení eh, pomoci nebo podpory, pardon, ukázalo, eh, že eh, velký objem eh, pomoci lze tímto nasměřovat na oblast, kde selhávají trhy a taky zefektivnit. Negativnější je, že v tuto chvíli podpora na výzkum, vývoj a inovace v rámci blokové výjimky je pořád ještě poměrně nízká ve srovnání s ostatními opatřeními. Takže teď co z toho vyplývá? Některé podněty pro revizi, kterou začneme na podzim, revizi toho rámce. Budeme každopádně muset vyjasnit eh, ustanovení eh, stávající, protože dostáváme dotazy k jejich výkladu a víme, že některé věci je třeba opravdu objasnit. Takže eh, v tomto přeskumu eh, v polovině období už se k některým věcem vyjadřujeme, ale je třeba na tom pracovat ještě dále. Potom je třeba eh, v rámci revize zmínit nové oblasti, například stále důležitější roli klíčových technologií. Vím, že jste tady měli prezentaci ohledně mm, výsledků těch hlavních technologií. A my samozřejmě toto eh, zmíníme v té naší revizi. Potom je tady také eh, možnost, nebo to, že to, eh, to nařízení členské státy plně nevyužívají. Co to znamená? Intenzita a té podpory nepřesáhla maximální rámec. Rozhodně ne. Takže eh, musíme se zabývat dále tím, proč v rámci revize. Potom je tady otázka a eh, eh, budování stavby lodí. Tady jsou inovace pro, této, pro tuto oblast a, a podpora. V současné době se to reviduje a komise navrhuje, že pokud ta, pokud by se tam zahrnula ta inovační část loděnic, eh, tak by to bylo ideální. Jak už jsem tady říkala, eh, ta revize začne na podzim a Evropská komise bude samozřejmě vás eh, chtít informovat o hlavních krocích toho revizního procesu a seznámit vás teda s, tedy s tím, co se děje v této oblasti. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo paní Madurelo. Děkuji, pane předsedo. Také rovněž bych chtěla mnohokrát poděkovat komisi za její příspěvek a při této příležitosti bych ráda položila ještě několik otázek komisi. A ráda by také něco podekla k textu, který máme k dispozici. Za prvé, v dokumentu komise stojí, že byly analyzovány jisté problémy, které se týkají energetických strategií v některých sektorech, zejména v těch, kde je nutné rychle rozhodovat o investicích, kde jsou rychlé cykly. A týká se to také investicí, které reagují na společenské výzvy. Komise si toho je samozřejmě vědomá, je to rovněž téma, o kterém budeme hovořit v roce 2013 v rámci revize rámce, ale měla bych jednu otázku. Má již se nějakou představu o nutných změnách, tak aby se stala konkrétně mohla věnovat těmto problémům? O některých zde již hovořila. A druhá otázka, týká se to rovněž dokumentu komise. Zde je uvedeno, že v rámci let 2010 až 2011 došlo k absorpci 90 státní pomoci velkými podniky. A malé a středně velké podniky absorbovali, dostali pouze 10%, tedy ten zbytek. Dobře víme, že malé podniky jsou páteří evropské ekonomiky a je to 90% evropských podniků a jsou to ty podniky, které vytvářejí nejvíce pracovních míst a proto si myslím, že by potřebovali více podpory. Navzdory těm zjednodušením, která tam pravděpodobně budou, já si samozřejmě chápu, to, co řekl zástupce komise, hovořilo se zde o té státní pomoci, ale existují i jiné způsoby dotací, subvencí, podpory. Nevím, zda to ovšem bude stačit. Někdy mám pocit, že je to spojeno s příliš velkou byrokracií. Právě když se podívám na malé a středně velké podniky, možná by bylo dobré se tomu ještě pečlivě věnovat a poskytnout malým a středním podnikům více možností. Děkuji. Děkuji, já bych rád ještě jednou udělil slovo komisi, aby na to mohla zareagovat. Prosím, paní Debrová. So basically what, what I said that... Já jsem řekla, řekla, že pokud jde o tu třetí otázku, to znamená, co je tedy potřeba v oblasti inovací, já jsem řekla, že zahájíme na podzim proces eh, veřejné konzultace a bude velmi důležité, abychom se podívali na to, jaké myšlenky z toho vzejdou. Samozřejmě, že již nyní máme nějakou zpětnou vazbu, že tedy dostáváme dotazy na interpretaci určitých článků, ale myslím si, že pro nás je velmi důležité, abychom na počátku toho procesu měli ten, tu veřejnou konzultaci, protože díky tomu získáme velmi důležitý input ze strany členských států a také ostatních zúčastněných stran. V tuto chvíli se tedy domnívám, že <clears throat> nemůžeme k tomu předložit žádné konkrétní myšlenky. Pokud jde o ty malé a střední podniky, já se domnívám, že samozřejmě můžeme se více věnovat této otázce, protože víme, jak velký význam malé a střední podniky mají a můžeme se tomu tedy dále věnovat. Dobře. Omlouvám se. A samozřejmě je to tak, že, jak jsem řekla, eh, jsou to rámcové podmínky, které mohou členské státy využít. Ale jak je využijí, jak je jednotlivé členské státy využijí, to už záleží na, jejich, na nich, na eh, to je v jejich působnosti, to znamená, jaké cíle eh, budou prioritizovat, jaká opatření si zvolí, to je na nich. To znamená, že, jak jsem řekl, v rámci výzkumu, vývoje a inovací jsou k dispozici i jiná opatření, jiné nástroje a Eh, možná, že eh, tedy je možno eh, profitovat i z jiných nástrojů, které nutně nejsou součástí státní podpory. Myslím si, že bychom se tomu tedy měli věnovat dále, ale zároveň je na členských státech, aby se vypracovali to, jak to budou používat. Děkuji. Gut, ich für die... Dobrá, takže děkuji za tyto odpovědi. O slovo se nikdo nehlásí, takže můžeme tento bod na pořadu jednání uzavřít. V zámci budou různé, nic nemám a příští schůze se bude konat 19. září a se těším, že vás znovu všechny uvidím. Ještě jednou děkuji a končím dnešní schůzi.